die wissen das. Ja, ja. Aber es gut, wenn du das sagst. Meine Damen und Herren, Kollegen. Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, posaďte se prosím. Dneska odpoledne organizujeme slyšení. Chceme po roce zhodnotit práci Evropské služby pro vnější činnost. Chceme se podívat na to, jaká je situace eh, v ESVČ, jaká je jaké jsou vzájemné vztahy mezi ESVČ a komisí a já mám velkou radost, že na tuto diskuzi se nám podařilo eh, dostat mnoho kompetentních eh, zástupců nejrůznějších institucí, včetně Evropského účetního dvora. Rok 2013 se eh, bude vyznačovat tím, že se provede revize a my se na tu revizi eh, SVČ chceme připravit a abychom se na to mohli dobře připravit, tak <clears throat> musíme provádět takováto eh, slyšení. Já si myslím, že by nebylo dobré, kdybychom bez toho sepsali usnesení. Já si myslím, že musíme celou záležitost chápat jako určitý proces. Všichni eh, chceme dosáhnout společného cíle a sice to chceme, eh, aby evropská eh, bezpečnostní a zahraniční politika byla úspěšná. Mám radost, že tady máme pana komisaře Ševčoviče za komisi, Katrin Day, generální tajemnici. Kromě toho Mám tu čest přivítat vrcholné představitelé ESVČ eh, e Piera Vimonta a Davida O'Sullivana a kromě toho Mám radost, že je mezi námi pan Pinkston, který je členem Evropského účetního dvora. Profesor Keukeler je eh, profesorem na eh, univerzitě v Lovani, takže Eh, řečníci představují skutečně vyvážený průřez eh, celým tématem. Každý z nich bude mít pět minut, tak abychom se mohli během dvou hodin eh, dostat i k diskuzi. Nechci vás dále zdržovat, ale rád bych hned předal slovo dál. Nejprve předám slovo panu komisaři Ševčovičovi. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval výboru a také vám za to, že jste vůbec měli ten nápad zorganizovat tuto výměnu názoru o pokroku, kterého jsme dosáhli v rámci ESVČ od doby, kdy byla vytvořena. Kromě toho jsem velmi rád, že se nám podařilo sejít eh, s výkonným generálním tajemníkem panem Vimonem panem eh, vrchním eh, správním ředitelem Davidem O'Sullivanem. My jsme s vámi těsně spolupracovali a paní Eštnovou jsme diskutovali o tom, jak by Evropská služba pro vnější činnost měla fungovat. Rád bych také využil příležitost a zdůraznil, že spolupráce eh, během minulých dvou letech byla skvělá, a to jak z praktického, tak z politického hlediska. Myslím tedy spolupráci mezi komisí a mezi Evropskou službou pro vnější činnost. Pravděpodobně se mnou budete souhlasit v tom, že eh, to přineslo i své výsledky. Například pokud jde o arabské jaro, eh, vytvořili jsme společnou strategii, která dobře zohlednila eh, evropskou zahraniční politiku, nebo pro různé programové dokumenty, nebo naše spolupráce při vytváření dokumentů komise o nástrojích MFF, které máme nyní před sebou. Kromě toho společně eh, připravujeme samity se třetími zeměmi. Eh, společně s panem Varozem, s panem Van Rompojem snažíme se tedy eh, společně postupovat v rámci mezinárodních vyjednávání s nejrůznějšími partnery. Zároveň jsme vždycky respektovali svoje zájemné sféry vlivu kompetence. Pokud se podíváme na celou záležitost, záležitost obecně, tak zjistíme, že je tu každodenní spolupráce mezi delegacemi, které se, e, se, se stávají ze zástupců komise a také Evropské služby pro vnější činnost, ať už mm, se e, to týká plánování, komunikace nebo vlastního fungování organizace, tak ta spolupráce funguje velmi dobře. E, dovolte mi, abych zmínil například aliance, které jsme vytvořili před Durbanem. Samozřejmě, že tu jsou i některé dětské nemoci, některé počáteční problémy, které jsme museli řešit. Je to naprosto normální a dalo se to očekávat. Museli jsme eh, tedy eh, čelit nové realitě po, po Lisabonské smlouvě. Museli jsme se začlenit do nových pravidel, do nového organizačního rámce. Ale musím vás ujistit, že eh, veškeré problémy jsme řešili v duchu konstruktivní spolupráce. Například některé správní otázky, které jsou zatím nevyřešené, eh, ve zprávě paní vysoké představitelky z eh, Dubna byly již vyřešeny během prvních týdnů tohoto roku. Důležité pokyny spočívají v tom, že se snažíme eh, všechna pravidla zapracovat do všech delegací, tak aby všichni věděli, co mají dělat a jak. To všechno zajišťuje hladký průběh každodenní práce a komise kromě toho aktualizovala své eh, vnitřní pokyny pro zaměstnance v tom smyslu, jak tedy máme nadále spolupracovat s kolegy z ESFVČ, jak máme vysílat informace směrem k delegacím a tak dále. Ku příkladu společné instrukce komise ESVČ byly rozeslány všem představitelům delegací v prosinci. E, snažili jsme se v tom vyjasnit úkoly pro všechny zástupce, všechny e, pozice v delegacích. Týkalo se to klíčových otázek, ale také dalších Eh, technických otázek pro členy delegací. Zároveň jsme se snažili, aby eh, šéfové delegací měli k dispozici dostatek eh, flexibility, tak aby mohli co možná nejúčinněji plnit své úkoly v každodenní práci. Zároveň je ovšem potřeba respektovat právní omezení finančního nařízení a také nařízení o zaměstnancích. Kromě toho jsme se snažili o koordinovanou zprávu našich zaměstnanců v delegacích, Eh, nahradili jsme dřívější mechanismy, které existovaly v rámci komise. Pokud tedy zohledníme roli, kterou by Evropská unie měla sehrát v, eh, ve světě, potřebujeme mít jasná pravidla pro naše zaměstnance v delegacích. Na straně komise jsme hodnotili vytíženost našich eh, zaměstnanců a brzy tedy přijmeme rozhodnutí o eh, přeložení určitých eh, zaměstnanců vzhledem k měnícím se prioritám. Jedno důležité kritérium bude spočívat například v tom, že změníme objem rozvojových fondů v různých částech světa. V tomto kontextu komise také vyhodnotí potřebu různého posílení eh, své přítomnosti v klíčových delegacích, pokud jde o prioritní otázky, eh, jako je energetická eh, energetické zásobování, ochrany životního prostředí a tak dále. Komise rozpočtové mu orgánu navrhla další pokyny, které musíme dodržet, dodržet pokud chceme uh, udržitelný rozvoj naší ESVČ. Eh, e Dovolte mi, abych na závěr, pane předsedo, zdůraznil, že budeme nadále spolupracovat s ESVČ ve všech eh, oblastech, na všech úrovních. Chceme zajistit hladkou spolupráci se, s orgány komise. Naším společným cílem je to, abychom podporovali zájmy eh, Evropské vnější služby a to i mimo Evropskou unii. A v této souvislosti chceme eh, sehrát strategickou roli, kterou od nás zbytek světa očekává. Jsem přesvědčen, že budeme schopni ukázat, že naše společné snahy povedou eh, k dobrým výsledkům. Děkuji. Děkuji a nyní předávám uh, slovo Pěru Vimontovi, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a chtěl bych vám poděkovat za velmi milá slova. Ehm, jsem velice eh, potěšen a poctěn tím, že je tady, tady eh, společně s Davidem a eh, chtěl bych říci několik stručných slov k tomu, co považujeme Eh, za eh, práci posledního roku. Myslím si, že ten první rok se zaměřoval na nastavování a provádění nových služeb a eh, my jsme skočili přímo do prostředění a museli jsme, museli jsme plavat, museli jsme pracovat. Byla tady krize a na to nesmíme zapomínat. Když se spustila činnost ESVČ, tak probíhala krize v Bělorusku, Měli jsme tady také krizi na pobřeží Slonoviny a potom to pokračovalo. Pokračovaly různé události, které následovaly také v arabském světě. A Eh, tedy to je to, co známe pod pojmem arabské jaro. Pokud bych se pokusil situaci schrnout, tak jsme dělali v podstatě tři věci. Za prvé eh, jsme museli nastavit a začít eh, realizovat evropské delegace. Museli jsme definovat spolupráci s členskými státy v místě, v terénu. Vytvořili jsme pokyny ke spolupráci a také nejlepší postupy, které jsme chtěli prosazovat a vytvářeli jsme také pokyny eh, pro eh, diplomatické eh, postupy a pro výměnu informací. A Zatím ten ohlas ze strany členských států je takový, že vše probíhá v podstatě hladce. Druhá věc, kterou jsme prováděli, bylo, že jsme nastavovali pracovní proces, pracovní metody také tady v Bruselu, v ústředí a rada ESVČ a vysoká představitelka eh, přebírali eh, práci rotujícího předsednictví, ať už se jednalo o pracovní skupiny nebo různé rady, ehm, rada zahraničních věcí, obrany, rozvoje a tak dále. A také jsme navázali vztahy s Evropským parlamentem v oblasti eh, tedy Eh, politické eh, zodpovědnosti a předvídatelnosti. Dalším úkolem bylo pokračovat a dále provádět nové eh, metody práce a postupy, které se týkají krizového řízení. Vytvořili jsme nový styl, nový způsob práce. Měli jsme tady krizovou platformu, snažili jsme se všichni spolupracovat na krizích, jako je Sýrie, Libie a jinde. A myslím si, že ehm, pokud mohu zhodnotit dosavadní práci, tak samozřejmě to ještě chvíli potrvá, ale myslím si, že se nám podařilo eh, spustit tu naši loď a eh, plujeme dál. Pokud je o druhý rok, tak si myslím, že teď musíme zkrátka pokračovat. Musíme vylepšovat a konsolidovat to, co jsme eh, udělali během prvního roku. Řekl bych, že v podstatě tady máme tři výzvy První eh, výzva se týká nastavení eh, nové administrativní kultury, protože eh, samozřejmě jsme s tím začali už během prvního roku, ale teď musíme celou věc prohlubovat. Znamená to, že musíme vylepšit způsob naší spolupráce, musíme ehm, všechny různé aspekty ESVČ e sladit, a musíme mít více iniciativ. Členské státy požadují takzvaný um, intelektuální leadership. Já nevím, jestli jim něco takového můžeme poskytnout, ale alespoň se o to pokusíme. A v každém případě musíme se stále více chápat iniciativ vzhledem k těm událostem, eh, které se dějí. Dále musíme být aktivnější a jednat rychleji to, jak celý ten systém je organizován, je samozřejmě takový, že je velmi těžké nebo zlouhavé rozhodovat a provádět eh, akce správným způsobem. Když vidíme, jakým způsobem eh, probíhají události v Egyptě, v Libii a jinde, tak je zřejmé, že musíme být více přítomní přímo v terénu, musíme rychleji reagovat a společně s komisí a členskými státy musíme nalézat nové cesty rychlého jednání. Eh, třetí věc, eh, to je komplexní přístup, tedy jak můžeme spolupracovat s různými institucemi na integrovaném přístupu eh, k problémům a to znamená nepoužívat pouze diplomatické nástroje, nejenom ty obvyklé, ale také využívat všechny nástroje, které máme k dispozici. A závěrem bych řekl, a vím, že to je velmi Eh, důležité pro mnoho poslanců Evropského parlamentu. Eh, týká se to strategií a strategických vizí. Tady také je nutné, abychom se dokázali eh, pohybovat vpřed, abychom tady měli více strategické vize v krizích Nejde o to, abychom tady vytvořili novou bezpečnostní eh, strategii Evropské unie. Většina členských států eh, nám sdělilo, že mají poněkud menší ambice, ale eh, chtěli by alespoň vytyčit hlavní priority a připravovat akční plány pro příští roky, tak abychom měli jasnou představu o tom, kterým směrem se chceme ubírat. Tady bych ukončil svůj příspěvek a přenechám slovo Davidovi. Děkuji a slovo má David. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že všichni se můžeme shodnout na tom, že hlavním cílem ESVČ je politika, plnit úkoly v rámci politiky a jedním z našich velkých úkolů v rámci prvního roku byla vlastní organizace eh, této instituce. My jsme tedy eh, věnovali více času eh, sami sobě než eh, plnění nějakých politických úkolů, ale tak tomu zkrátka na začátku je. Já jsem řekl, eh, že to bylo tak, že jsme se snažili sestavit něco, pro co jsme měli návod k použití, ale nebyli jsme si jistí, jestli se nám to podaří. A první měsíce byly skutečně velmi obtížné, musíme si to přiznat. Nebylo jednoduché složit jednotlivé kousky té skládačky, ale Prv, jak řekl Pierre, na konci prvního roku se s určitým zadostí učinění můžeme podívat na to, co je za námi. Podařilo se nám tedy vytvořit struktury, vhodnou organizaci, najmout pracovníky. Máme tady, měli jsme 8 tisíc eh, přihlášek na 150, mm, tisíc, 150 míst. Souhlasím eh, také eh, s tím, že se nám podařilo vytvořit velmi dobré vztahy s komisí, což se nám což je vidět například na víceletém finančním rámci, který je integrální součástí návrhu komise, ale jsou to i banálnější věci. Snažili jsme se například vytvořit nové struktury, tak abychom mohli zvládat naše zaměstnance v delegacích. Samozřejmě, že docházelo k určitému napětí, byly tu určité eh, byrokratické problémy v těch prvních fázích, nicméně myslím, že se nám podařilo je překonat a v tuto chvíli máme velmi dobré pracovní vztahy s komisí, jak jak v Bruselu, tak také v delegacích. Kromě toho bylo samozřejmě potřeba, abychom eh, napomohli rotujícímu předsednictví v radě, to znamená, že jsme prostřednictvím eh, pracovních skupin předsedali eh, a snažili jsme se tedy na pomoci rotujícímu předsednictví. Těsně jsme spolupracovali také s parlamentem a to tak to jak na eh, politické úrovni, tak eh, také tím, že jsme se snažili zaručit, aby eh, šéfové delegací byly k dispozici poslancům, aby mm, tedy mohli odpovídat na dotazy poslanců, aby naše spolupráce byla co možná nejtěsnější. Kromě toho jsme museli vytvořit vztah s OLAFem, s Učitním dvorem, s ombudsmanem a jak zmínil pan komisař eh, Ševčovič, museli jsme také předkládat eh, backup eh, panu předsedovi komise Barozu a panu Van Rompojovi v rámci eh, samitu eh, se třetími stranami. To znamená, že všechny tyto činnosti byly poměrně náročné, byl to velký úkol a já si myslím, že to, ty procesy, které jsme zavedli, nejsou perfektní, ale v každém případě je to určitý pracovní model, na kterém můžeme budovat naši práci do budoucna. Snažili jsme se také esta, eh, stabilizovat síť delegací po celém světě. Eh, jsme na šestém místě po eh, Spojených státech, Číně, Velké Británii, Francii. Je to tedy velká, eh, velký objem zaměstnanců. Musíme si uvědomit, že to jsou delegace ESVČ, ale zároveň je tam velký příspěvek komise a s tím jsme tady pracovali. I nadále se domníváme, že pravidla pro finanční odměnu jsou poměrně dobrá. V tomto možná bude náš názor jiný, bude se lišit od názoru komise. Nicméně jsem, eh, jsme pracovali velmi intenzivně na tom, aby delegace byly začleněny do práce ESVČ a aby se tedy snažili být skutečně součástí toho politi- procesu tvorby politik, aby pouze neprováděli to, co my jim zadáme z Bruselu, ale aby měli pocit, že jsou pevně za- zakotveny v tom eh, procesu vytváření politik. V této souvislosti je velmi důležitá spolupráce s vlastními státy, s velvyslanectvími v daném státě a my jsme se snažili tu spolupráci optimalizovat tím, že naše spolupráce mezi tedy spolupráce mezi našimi delegacemi a velvyslanectvími v dané zemi byla co možná nejtěsnější a kromě toho se tu vytvořily další formy praktické spolupráce, která byla ku prospěchu jak našeho, tak eh, ku prospěchu těch vlastních států. Kromě toho jsme tady eh, získali nové budovy a to bude určitě eh, dobrá příležitost, jak rozvíjet naši správní kulturu a jak tedy podpořit identitu lidí, kteří přicházejí ze členských států nebo komise, protože my jsme byli doposud rozesety po různých budovách a nedařilo se nám nám vytvořit jednotnou štábní nebo jednotnou eh, kulturu instituce. Eh, samozřejmě, že celé je to dlouhodobá záležitost. Myslím si, že to bude trvat ještě tři nebo čtyři roky, než budeme eh, na konci té první fáze, než ukončíme úspěšně první fázi, ale je to takový hardware, je to služba, kterou nám paní Eštnová slíbila jako první místo předsedkyně komise a vysoká představitelka pro zahraniční politiku. Já si myslím, že se nám podaří plnit politické úkoly, které plnit máme, ale tím softwarem v tom hardwareu je naše ochota naplňovat politické cíle. A to samozřejmě je klíčová záležitost eh, v nové instituci. Ten eh, software je v podstatě stejný, po Lisabonské smlouvě se zásadně nezměnil, jde eh, tedy o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, na tom budeme i nadále eh, pracovat a budeme se snažit co možná nejvíce dostat naší vůči roli, ale samozřejmě záleží v posledku na tom, do jaké míry členské státy budou ochotny hovořit jedním směrem, jedním hlasem. Pardon. Děkuji. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank, David. Děkujeme, Davide. A nyní pan Děkuji, děkuji vašemu výboru za pozvání. Jak možná víte, tak eh, účetní dvůr provedl eh, dva audity k decentralizaci a máme tady také určité kritické připomínky, ovšem celkově je tady eh, pozitiv, jsou tady pozitivní závěry, protože vše bylo realizováno velmi rychle a to stejné se týká i finančních postupů. Pokud jde o ESVČ, tak je velice důležité, aby se vycházelo z vylepšení, z těch věcí, které byly vylepšeny, nesmí být podkopány. A chtěl bych zmínit několik bodů. Nejprve bych uvedl něco k tomu, jak jsou eh, ta ustanovení nebo jak je to uspořádání složité a potom uvedu několik praktických příkladů o tom, jaký praktický dopad to má na Eh, realitu, eh, ten nový institucionální rámec a zmíním některá fakta. Nejprve bych řekl několik slov k tomu, jak je to uspořádání složité. Je zřejmé, že vytvoření ESVČ mělo velký dopad na oblast rozvoje v rámci komise. Eh, týkalo se to velkých změn, pokud jde o zodpovědnosti Eh, protože něco bylo přesunuto do eh, DEVCO, což je hlavní eh, partner ESVČ e a FPI byl také zřízen a služby komise tady jsou zodpovědné paní vysoké představitelce, protože je místo předsedkyní komise. Pokud jde o DEVCO a FPI, tak vedle toho se tady spolupracuje také s LARC, ECHO a TRADE. To je tedy vytyčený rámec a znamená to, že je opravdu možné, že určitá hlava delegace eh, bude eh, kontaktovat různě eh, čtyři různé služby v různou dobu a nebo v souběžně. Pokud se podíváte na zodpovědnosti, tak jak byly rozděleny mezi EEAS a DEVCO, tak eh, pokud jde o ty klíčové věci, tak eh, to naplánování nebylo úplně jasné. 13. ledna eh, roku, tohoto roku eh, byly podepsány nové dohody o vyjasnění zodpovědnosti a teď budeme muset počkat, než budeme moci tyto nové, toto nové uspořádání zhodnotit. Nový status delegací, kde jsou to v podstatě téměř velvyslanectví a hlavy delegací jsou v podstatě velvyslanci, vede k tomu, že se zvyšuje politická role těchto osob a tím pádem to vytváří velké břemeno pro delegace, protože musí zároveň plnit tyto dvě funkce. A jak všichni víme, už předtím, už dosud to bylo velice obtížné eh, plnit úkoly, i když ta politická role ještě nebyla tak silná, jako je v současnosti. Eh, dále je tady otázka, do jaké míry mohou zaměstnanci mít eh, politickou funkci a zaměňovat ji za, a, a střídavě mít i funkci v oblasti rozvoje. To je velice obtížné, protože eh, již v tuto chvíli eh, jsou, je zaměstnanců velmi málo. A role hlav delegací musí také e, řešit mnoho časově náročných funkcích. Někdy jsou to důležité funkce, jako například e, klíčové úlohy e, zmocněnců pro ESVČ a také komisy. A to by bylo tedy v několika slovech něco k nastavení a nyní bych chtěl hovořit o tom, jaký tento nový rámec má dopady. Samozřejmě jsme ještě neprovedli žádný audit, ale sledovali jsme eh, několik dokumentů, eh, seznámili jsme se s nimi a já jsem také navštívil delegace, hovořil jsem s lidmi z delegací a teď bych tedy pohovořil o tom, co jsme v praxi viděli za jaké jsme si udělali poznatky. Je tady určitá nespokojenost mezi delegacemi pokud jde o nové institucionální nastavení. A uvedu několik příkladů, pane předsedo. Hovořil jsem o dokumentech. První dokument eh, je odpověď eh, ředitele eh, v listopadu, neřeknu vám konkrétní datum, ale jeden ředitel se tady vyjadřuje ke zprávě pro vnější pro řízení zpráv vnější pomoci. A bylo řečeno, že nebylo možné dopracovat eh, pracovní podmínky eh, pro služby komise a ESVČ. Bylo řečeno, že zaměstnanci by se měli zaměřovat na tyto věci eh, podle přidělených zodpovědností a přitom potřebují více pružnosti. A potom je tady ještě jedna zpráva z poloviny eh, minulého roku, kde se eh, říká, že se tady vlastně vytváří fragmentace eh, při řízení projektů financovaných komisí. Zaměstnanci ESVČ by měli mít možnost plně se účastnit na operačních aktivitách delegací a pravidla, která byla zřízena, jsou velmi nepraktická pro malé delegace. To jsem tady zmínil některé interní dokumenty a teď ještě poslední eh, stručný příklad, kde se uvádí, že vytvoření ESVČ a vyslání zaměstnanců do služb pro ESVČ eh, e a komisi má velké dopady na programy EDF a na jejich provádění. A dále se také uvádí, že aby se zabránilo eh, pozastavení rozvojové pomoci v regionalizovaných delegacích musí operační pracovníci ověřovat slepě nejrůznější dokumenty, aniž by měli možnost prověřit anebo se seznámit se situací eh, eh, v terénu, v místě. Takže to jsou dokumenty, se kterými jsme se seznámili. A tyto fakta byla eh, sdělena do ústředí 15. březnu minulého roku, ovšem eh, do konce září nám ještě ani neodpověděli. Takže může tady být samozřejmě celá řada dobrých důvodů, proč eh, neodpověděli. Možná, že to tak je, ale to jsou zkrátka fakta. Taková jsou fakta už jsem překročil svou řečnickou dobu, takže nebudu hovořit o tom um, aktuálním vývoji. Eh, sepsal jsem to na papír a dám vám to k dispozici. Děkuji vám. Děkuji. Děkujeme. Děkuji, děkujeme vám za vaše informace. A nyní dostává slovo pan Kolkeler. Prosím. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě pozval na toto slyšení. Mám krátký úvod, který se opírá o výzkum, který jsem eh, prováděl pro Evropský parlament. Zároveň jsem vycházel ze zkušeností a ze spolupráce eh, s kolegy v různých částí, částech světa. Eh, doufám, že se podaří promítnout i folie. V každém případě Eh, hlavní výzvou je to, že eh, evropská zahraniční politika ztrácí eh, vnější relevanci a řešením je přístup, který nazývám jako přístup zvenku směrem dovnitř. My musíme mít jasno v našich strategiích. Mojí největší obavou je to, že často zapomínáme na to, že ESVČ a Evropský parlament a další instituce si nepřipouští, že zbytek světa už nás někdy nechápe jako eh, hlavní aktéry. Relevance Evropské unie je stále více spochybňována a je jedno, jestli máme dobrou strategii, jestli podporujeme demokracii, jestli jestli pokud nám ostatní části světa nebudou naslouchat, pokud nás nebudou brát vážně, tak samozřejmě dopad těchto strategií bude eh, menší. Je tu kontext, který dobře známe, ale mám pocit, že ne vždycky chápeme, jaké jsou dopady tohoto měnícího se kontextu. První kontext, vidíte to na té folii, je to eh, roadmap, tedy cestovní mapa, která se používá v Číně. Je jasné, že Evropa tady má spíše marginální význam a e, střed světa je posunut. E, zajímavé je, že e, je tomu tak, že Ehm, azijští a afričtí kolegové stále více eh, považují za střed světa a sta- eh, země, které se vzmáhají, ať už je to Čína nebo další země v Africe, v Ázii. Eh, tyto země jsou stále více legitimní. Druhá folie. Je to dost zmatené, nicméně jsem vám to předal můžete se na to později podívat. Vidíme tady nejrůznější okruhy, ať už je to BRIC, eh, BRICS, eh, CIS mám pocit, že eh, to někdy nevede k jasným závěrům, ale v každém případě je to tak, že pro azijské kolegy tyto sítě vypadají, vedou v mnohem častěji k výsledkům. A to je moje první rada ESVČ eh, e a Evropskému parlamentu. Nesoustřeďme se pouze na jiné velmoci, ale zajiště, za, musíme zajistit eh, to, že budeme sledovat diskuzi ve všech těchto neformálních sítích, protože mám pocit, že naši azijští kolegové jsou mnohem efektivnější, než bychom si někdy mysleli. Eh, další folie. Víme, že lidé jsou velmi důležití. Vítáme revoluce v mnoha zemích, ale problém je ten, že Evropská unie není schopna poskytnout odpověď nebo reakci na potřeby lidí. To samozřejmě souvisí s nezaměstnaností, se základními lidskými potřebami. Hlavním problémem je to, že lidé, nejen tady, ale například i v Africe, považují Čínu za mnohem důležitějšího aktéra, který je schopen jim pomoci. E, lidé v severní Africe považují islámské hnutí za mnohem účinnější v tom, e, že jim pomůže, že může řešit jejich problémy. Co to znamená pro ESVČ? Já si myslím, že musíme eh, se přiklonit k tomu přístupu, který jsem označil jako přístup zvenku směrem dovnitř. Musíme eh, překročit to myšlení, které máme tady v rámci EU, které se vytvořilo během mnoha let. Musíme ho překročit. My víme, že všechno je to velmi obtížné, ale v každém případě bychom se měli na sebe podívat zvenčí, jaké jsou naše vyhlídky, jak můžeme dokázat naši relevanci. A hlavní mandát pro ESVČ a pro delegace ESVČ je eh, podle mě v tom, že musí eh, provést jakési zmapování. V každém regionu, v každé zemi musí zaznamenat to, co je důležité důležité, co ta země považuje za důležité, ne to, co považujeme za důležité my. A kromě toho jde o to, jaké politiky můžeme rozvinout tak, abychom prokázali naši relevanci, protože pouze tehdy, eh, pokud budeme ostatním schopni dokázat, že jsme relevantní, můžeme hovořit o eh, lidských právech. Máme tu velmi jasné priority, které jsou viditelné. A to jsem se naučil v Africe. Číni, Číňani mají velmi viditelné výsledky, jsou schopni to ukázat a já si myslím, že my bychom se to měli naučit. Co to znamená pro ESVČ? Myslím si, že ESVČ potřebuje mnohem více expertů v Ázii, v Evropě, eh, v Číně, eh, lidi, kteří budou hovořit čínsky, arabsky eh, a budou experty na danou oblast. Já vím, že rozpočet na zaměstnance se nezvýší, ale to by znamenalo, že musíme využívat i expertů z think tanků, z další organizací. A kromě toho bychom měli zmínit politiku nabírání zaměstnanců, protože je absurdní, když zjistíme, že eh, někdo, kdo hovoří čínsky, pracuje v ESVČ a zabývá se Tuniskem musíme naše zaměstnance využívat účinným způsobem. Musíme veřejnosti vysvětlit, proč je Evropská unie důležitá a proč tedy je schopna zastávat zájmy EU i, da, i třetích zemí. Děkuji. Thank you. Um, sorry, sorry, uh, Ladies first. Gracias, señor presidente. Eh... Děkuji, pane předsedo. Kromě osobních otázek, které samozřejmě mají dopad na úlohu vysoké představitelky, je důležité, abychom se pokusili uvažovat o realitě bez toho, že bychom se zabývali věcmi podružnými. Je třeba soustředit se na to základní je třeba skutečně usilovat o to, abychom byli viditelnější, abychom byli účinnější. Velké problémy zahraniční politiky, přední východ, celá řada tedy zmrazených konfliktů, že se vyřeší jen tak sami sebou. Je třeba zvažovat skutečnost, že působení EU e, spočívá v tom, že má být konzistentnější jistě, a víme, že to určitě nebude jednoduché. Bylo zde skutečně vyjádřeno přání, aby zde tedy vznikla služba, která bude eh, mít eh, své přístřeší na půdě komise. Nebylo to zcela jednoduché, samozřejmě s tím je spojena celá řada různých eh, dalších otázek. Týká se to i otázky zastoupení například v rámci OSN, v rámci UNESCO, týká se to i třeba celé řady regionálních organizací. A to všechno ukazuje, že ESVČ eh, dnes je skutečně velmi úspěšným útvarem. Myslím si, že můžeme být skutečně spokojeni, i když je zřejmé, že ještě zbývá mnoho věcí, které je třeba udělat. Myslím si, že Příklad eh, arabského jara je pozitivní příklad, že zde v podstatě byly určité neschody týkající se například eh, o ten výlučný eh, letecký prostor nad Libií a způsob, jakým tady se s ním nakládalo, ale podle mě je nesmírně důležité, aby ESVČ se nestala místem, kde by se prováděly boje mocenského typu. Naopak je třeba, aby se stala tato služba sílou, která pomůže Evropské unii prosadit se na mezinárodní scéně. V každém případě si myslím, že můžeme být rozumně spokojeni ve vztahu k tomu, jak tedy eh, tato služba funguje. Je tady ovšem určitá drobnost, která se týká Eh, jednání ministrů zahraničních věcí, eh, vysoké představitelky, eh, komisaře a tak dále, kteří tedy zde vystoupili. Paní, byla mezi námi paní Aštunová, byl mezi námi pan File. Bude skutečně třeba, abychom měli dostatečně vysokou úroveň informovanosti, abychom byli schopni tedy jednat s partnery, kteří nám přinesou dostatečné množství podkladů a je také třeba, abychom byli schopni předkládat návrhy, které nebudou pouze návrhy vyvolávajícími nějaké reakce eh, typu odpovědi, ale abychom byli i takovou silou, která bude přinášet nové podněty pro působení této instituce. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Naše skupina Eh, také eh, pozitivně oceňuje práci, která byla odvedena během prvního roku vytvářením ESVČ eh, a musím říci, že díky konstruktivnímu přístupu se nám daří identifikovat ty oblasti, které je potřeba vylepšit. A jak už jsem říkala, tak nebo Eh, jak už tady bylo řečeno, tak eh, tato služba byla zřízena ve chvíli, eh, kdy světem otřásaly krize a tak to zkrátka je a tu věc to celou zkomplikovalo. A konstruktivním přístupem chceme pokračovat Už eh, tady máme madridské dohody, pan Roberto Gualtieri, eh, ten tady bohužel teď není, ale eh, ten se o to staral a díky konstruktivnímu přístupu se nám daří osvětlovat problémy a nedostatky a díky tomu mohou být vyřešeny a je třeba je vyřešit, protože my se opravdu snažíme přidělit ESVČ eh, e na celou řadu nejrůznějších kompetencí a přáli bychom si mít strategický přístup, eh, který tady byl zmíněn, tu strategickou vizi, priority, protože samozřejmě nemůžeme udělat všechno, ale můžeme to udělat hodně a k tomu potřebujeme strategické priority. Uvědujeme si, že tyto problémy a nedostatky souvisí jednak eh, se vztahy s komisí. Tam je několik různých příkladů, které bych mohla zmínit, ale nebudu je uvádět. Zmíním možná pouze nedostatek eh, toho, aby komise prováděla to, co bylo dohodnuto v Madridu, pokud jde o eh, Mm, transfer určitých aktivit do nástroje pro stabilitu. A dalším prvkem je efektivita mm, řetězce mm, rozhodování, protože oddělení funkcí mezi generálním tajemní, pardon, výkonným generálním tajemníkem a, a, a dalším správním úředníkem není to tam rozděleno dobře, neodpovídá to eh, tomu, jak by, tyto, jak by to geograficky mělo vypadat a eh, je potřeba také koordinovat eh, efektivním způsobem reakci na krize. Například bych mohla také uvádět nízký profil CSDP v tomto kontextu. Máme tady také finanční krizi a proto bychom se měli velmi v členských státech zaměřovat na konkrétní kroky, nejenom na retoriku. Takže přáli bychom si, aby ESVČ nám tady eh, byli dobrým lídrem, to očekáváme od vysoké představitelky, Chceme tady ambice a leadership, chceme, aby členské státy byly podněcovány. Eh, to je potřeba. Eh, není možné eh, snad, nebo nejde o to, aby se podporovaly zájmy toho či onoho členského státu, ale jde o podporu společného evropského zájmu. Potom, jakou působnost má ESVČ externě? Jaký máme vliv ve světě? O tom tady hovořil jeden řečník a, a to pan Kelejre. A e, to je pravda. Pokud jde o úředníky členských států, tak eh, to, co bylo řečeno, s tím souhlasím. Nechceme samozřejmě tady mít eh, eh, jakousi soutěž mezi členskými státy. Chceme, aby to tady vše bylo i geograficky jednak vyvážené a především by to vše mělo být podle zásluh a dovedností Potom otázka demokratické eh, zodpovědnosti. Tady už došlo k velkému pokroku a my v Evropském parlamentu oceňujeme. Eh, je lepší ta interakce, eh, ale přece jen je to oblast, kde je potřeba vylepšit struktury pro strategický dialog. Každopádně by to bylo užitečné a jsem si jistá, že budeme mít příležitost na tom zapracovat. Děkuji. Uh, Pane předsedo, milí kolegové, dámy a pánové, Milí zástupci ESVČ, do, nejprve mi dovolte, abych zdůraznila, že jsme velmi rádi, že se toto slyšení koná po prvním roce činnosti ESVČ. A kromě toho eh, bych ráda dala příležitost i dalším členům naší delegace, kteří se chtěli eh, vyslovit. A proto budu velmi stručná. Ráda bych řekla několik věcí. Za prvé, když eh, k nám přišla baronka Eštnová tak a slíbila nám, že do konce roku eh, založí ESVČ nebo pomůže vytvořit ESVČ, tak mnozí z nás pochybovali o tom, jestli to vůbec bude možné. A jí se to podařilo eh, na konci roku, respektive v prvních dnech nového roku ta služba začala fungovat a já si myslím, že to samo o sobě je velký úspěch. Za druhé, My jsme během eh, těch událostí, které jsme všichni zažívali od doby založení ESVČ, zažili eh, také neuvěřitelný úspěch této organizace. Za třetí. <clears throat> A teď jsem bohužel zapomněla, co jsem chtěla říci, ale v každém případě je to skvělý výkon, skvělý úspěch. Byť bychom chtěli, aby ESVČ vytvářela priority, dejme tomu podle geografické příslušnosti, byť bychom tomu byli rádi, vždycky si musíme uvědomovat, že není možné světu něco vnucovat. Ať se nám to líbí nebo ne, budeme to muset přijmout. A budeme se k tomu muset nějak postavit. A já si myslím, že parlament očekává od vysoké představitelky, že se k tomu brzy vysloví. A samozřejmě, že e, to není vždycky jednoduché. Nicméně se domnívám a naší politická skupina se také domnívá, že našem prvním a primárním úkolem je bezprostřední sousedství. Protože to je to, co máme za humny, tak říkajíc, a to je naše primární zodpovědnost. Pokud bych mohla reagovat na jednoho z řečníků, tak bych ráda řekla, že osobně bych byla šokována, kdyby baronka Eštnová v blízké budoucnosti eh, tedy eh, by, by, by, by tedy postupovala podobně jako eh, čínské úřady v určitých ohledech. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Lunáček. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jménem své frakce bych nejprve ráda řekla, že na počátku všichni věděli, že ESVČ bude velmi obtížným projektem, ať už se ho chopí kdokoliv. Řekla bych, že bude čelit nedostatkům, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Není to kompletní, úplný ministr zahraničí, úplné ministerstvo zahraničí, ale tak tomu zkrátka je. A proto bych jménem své frakce ráda řekla, že i my víme, že tu je celá řada nedostatků, ale přesto se vám podařilo dosáhnout velkého úspěchu. Někdo z vás řekl, že to je šestý, nejvě- šestá největší diplomatická služba a já jsem od některých delegací slyšela, že akceptance těch delegací členskými státy, ale také e, v těch třetích zemích, kde ty delegace působí, e, je velmi dobrá. Celkem za to velmi dobrá. Já si myslím, že to jsou věci, které můžeme považovat za úspěch. Samozřejmě, že tu jsou tři různé strany komise, e, rada a členské státy a sladit pozice všech tří stran není samozřejmě vždycky jednodušší, jednoduchá. Budeme se tomu muset věnovat i do budoucna. Jak to vypadá se spoluprací mezi delegacemi a velvyslanectvími členských států? Slyšela jsem, že je tady uh, nový systém. Počítá se s tím, že by byly vytvářeny společné zprávy. To znamená, že bych byla ráda, kdybyste nám k tomu mohli něco říci, uh, k čemu si myslíte, že to povede. Uh, Kromě toho je tu ještě jedna věc, ke které bych ESVČ eh, e ráda přiměla. Bylo by velmi dobré, kdybyste přijali hlavní roli ve vytváření evropské politiky, kdybyste sehráli strategickou roli, kdyby delegace EU sehrávaly vůči roli v politických otázek, otázkách společně se členskými státy. Není vždycky možné získat souhlas eh, členských států, všech členských států, ale já si myslím, že tom případě by měli mít přednost eh, šéfové delegací. Já vím, že to v praxi není vždycky jednoduché, ale myslím si, že bych měla být zaručena přednost těch šéfů delegací. A to tedy znamená, že eh, mi nezbývá, než přimět ESVČ k tomu, aby dbala na lepší zastoupení žen. A kromě toho je tu ještě jedna věc, eh, kterou Eh, zmiňoval jeden kolega, eh, zvládání řízení krizi. Já vím, že se v tom ohledu eh, posouváte směrem vpřed, ale ptám se vás, kdy to bude hotovo a kdy tedy daná pomyslná loď dospěje do přístavu. O tom bych ráda slyšela něco podrobněji. Snažíte se volit spíše holistický přístup k řešení krizí a jak to tedy vypadá s tím občanským prvkem? Bude silnější, protože v tuto chvíli to vypadá tak, že většina mm, personálu a kapacit v rámci ESVČ e, má vojenské pozadí, byť tedy většina e, operací jsou e, civilní povahy. Takže na to bych se ráda zeptala. A konečně ještě poslední věc. Eh, vy jste zmínili EAS a DEVKO. Já vím, že to tady není ještě naprosto jasné, kdo co dělá a tak dále. A kromě toho jsem eh, také slyšela od sítě nevládních organizací v oblasti rozvoje, že získali dojem, že EAS eh, že to vypadá tak, že je tady nedostatečný zájem o rozvojové otázky, o otázky rozvoje a proto bych vás ráda požádala, abyste nám k tomu řekli něco bližšího, jak by se to mohlo do budoucna zlepšit. Děkuji. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Uh, rok poté. Ano, uh, my samozřejmě jako EKR, EKR uh, jsme konstruktivně angažovaní, ale Myslím si, eh, že eh, tady nebyly některé dobré věci, jako například Libie, ale i lepší, jako například Irán. Asi není eh, toto překvapivé s ohledem na řízení ekonomické krize, kterým prochází Evropská unie a to poměrně narušilo pozici naš, nebo odlákalo pozornost našich šéfů od hlavních politických důležitých otázek. A ISS Ehm, tady jak se začíná hrát vedlejší úlohu. Myslím si, že eh, celý tým byl velmi dobrý. Eh, David O'Sullivan a pan Dimon mě velice, na mě velice zapůsobili. Myslím si, eh, že velmi tvrdě pracovali na vytvoření nové služby a, a ehm, vlastně tady vycházeli z té dřívější sítě a původně to bylo zaměřeno pouze na obchodní otázky a nezabývalo se to příliš politickými záležitostmi Myslím si, eh, že některé věci musí být revidovány a eh, Například tady máme otázku Panamu, Panamy a Barbadosu a jsem velmi rád, eh, pokud jde o to, co říká pan O'Sullivan o úsporách členských států, kde je potřeba například omezovat bilaterální mise, pokud jde o malé země. A bylo by dobré tyto věci vylepšit, to by bylo dobré. Jinak eh, naše skupina příliš nevítá myšlenku, eh, že SVČ by měl eh, další funkce a pokud jde e, o stále předsednictví měsíčních e, schůzí a chtějí to tady upravit nějak jinak, nebo jinak to upravili a funguje to dobře, což mě překvapuje. A potom, e, pokud jde o slyšení AFETu, která jsme tady měli v případě nově jmenovaných ambasádorů, tak ti byli velice většinou kvalifikovaní a měli dobrý přístup k Evropskému parlamentu. A je tady eh, mnoho respektu vůči poslancům, eh, pomáhali nám, konzultují nás ve věcech, ve kterých jsme dříve nebyli konzultováni takže jsme za to rádi. Mnohem eh, složitější je ten obrázek, když eh, jezdíme do třetích zemí, někdy tam máme eh, skvělou podporu z ambasád, ale někdy ne, takže tam by to mělo být lepší. Jinak chceme rozpočtovou neutralitu, myslím si, že v tomto případě to tak zatím není, ale po té, co ESVČ rok funguje, byl jsem příjemně překvapen v mnoha oblastech a pokud jde o to, co říkala paní Luňáček, tak já eh, vítám eh, eh, tu roli, kterou paní vysoká představitelka v mnoha oblastech hraje. Děkuji. Chtěl bych navrhnout, abychom si udělali další kolo, kdy naši řečníci odpoví na vaše otázky a potom vám dám další prostor na další otázky. První řečník. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že první kolo eh, reakcí ukázalo a potvrdilo, že se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku a plně souhlasím s Davidem v tom, že začátek nebyl jednoduchý ani pro ESVČ, ani pro komisi, protože eh, jsme museli provést velkou restrukturalizaci, ale myslím si, že v tuto chvíli už eh, začínáme vnímat, že ESVČ a komise se vzájemně posilují a je tady jedna věc, která tady příliš často nezaznívala a proto bych na to chtěl upozornit. Je to velmi důležitá část naší spolupráce a to je externí rozměr Eh, velmi důležitých vnitřních politik Evropské unie. Vidíme, že je tady velký zájem našich partnerů v oblasti energetické politiky, životního prostředí, obchodu, výzkumu a inovací, protože v těchto oblastech jsme vnímáni jakožto světoví lídři a naši partneři jasně volají po spolupráci a proto eh, váhám akceptovat zcela analýzu profesora Keukelera eh, já samozřejmě chápu ten přístup z akademického pohledu, ale eh, v prakticky bych řekl, že nemáme problémy s tím, jestli Evropská unie je dostatečně relevantní. Často eh, jednáme s rozvíjejícími ekonomikami a eh, Evropská unie je jedna půlkrát větší než všechny země BRIC, pořád ještě. A pokud jde o obchodní vztahy, tak jsme největším vyjednavacím nebo partnerem pro všechny možné části světa. Jsme největším vývozcem a přitahujeme mnoho zahraničních investic a naše role se zlepšila v rámci G8, G20 eh, na mnoha fórech, ačkoliv si uvědomujeme, eh, že eh, vyjednávání v Doha se nehýbe ku předu tak rychle, jak bychom si přáli. Ale je tady zřejmá, zřejmý požadavek od našich partnerů, abychom s nimi zahajovali obchodní bilaterální jednání. A teď jde o to, jak tyto zájmy, eh, jak s nimi nakládat, jak je ošetřit, eh, jak mít dostatek pracovníků na to, abychom toto vyjednávání dobře ošetřili. Potom také to srovnání, pokud jde o Čínu a Evropskou unii, co každá ze stran dělá v Africe. Já si myslím, že musíme být hrdí na to, co tam děláme, protože my tam šíříme naše hodnoty, eh, respektování lidských práv, usilujeme o dlouhodobost, to znamená, chceme podpořit udržitelnost udržitelný rozvoj a my eh, chceme zodpovědné vlády, eh, dobré řízení a musíme také respektovat naše rozpočtové závazky, protože je velice důležité, pro, abychom toto dobře ošetřili pro evropské daňové poplatníky a pro tento parlament. Takže samozřejmě my tam s těmi našimi eh, požadavky splňujeme, že ty věci spojíme s určitými podmínkami, ale na to musíme být hrdí. Velmi na mě zapůsobily eh, grafické designy ehm, nebo návrhy, které byly vytvořeny ale když cestuji po různých samitech a když vidím, jak my jsme dobře zorganizovaní, jak jsme připraveni, tak si myslím, eh, že bychom ty skupiny, které se setkávají jednou ročně, neměli srovnávat s Evropskou unii, protože tam to vychází z úplně jiného základu a myslím si, že jsme někdy sami až příliš sebekritičtí. Vimont. Pierre prosím. Pane předsedo, pokusím se odpovědět na některé otázky, na některé přenechám Davidovi, aby na něm odpověděl on samozřejmě, že si vyberu ty jednodušší. Pokud jde o relevanci, tak já samozřejmě souhlasím s tím, co právě řekl pan komisař. Naprosto s ním uh, souhlasím. A je tu jedna věc, která mě velmi zaujala. Samozřejmě, že všichni víme, že jsou tady rozvíjející se ekonomiky, eh, svět a mezinárodní společenství se mění. Já si myslím, že je to dobře, že jsou tu nové země, které se rozvíjejí, jsou velmi účinné, konkurenceschopné a to je dobře. Samozřejmě, že otázka, která se tu nabízí, je otázka relevance EU. Jsou tu hospodářská čísla, ekonomické údaje, které dokazují, že jsme stále stále ještě velmi relevantní. Eh, když eh, bude někdo chtít, může přijít k nám do eh, kanceláře, tak aby eh, viděl, kolik žadatelů k nám denně přichází a žádají o peníze. Nicméně, pokud se podíváte na to, co se stalo s arabským jarem, tak člověk by si mohl myslet, že právě ta role, kterou Evropská unie musí sehrávat, právě ta přidaná hodnota, kterou můžeme eh, přinést ve srovnání s ostatními, způsob eh, vyjednávat s Arabskou ligou, s ligou arabských států. To všechno je v Evropské unii jedinečné. Evropská unie dokázala být jakýmsi mostem, který eh, umožnil kontakty s různými státy, s různými skupinami v tomto regionu. Já si myslím, že to je velmi důležité. Nezáleží zase tolik na relevanci. Jde o nové roli, o novém poslání, o novém místě, které, které Evropská unie bude mít v měnícím se globalizovaném světě. A to je samozřejmě velký úkol, ale zároveň je to něco, co eh, je trošku něco jiného, než eh, když budeme mudrovat nad tím, jestli eh, jsme nebo nejsme relevantní. Další věc, to, co říkala Ana Gomez, pooling and sharing. Já si myslím, že musíme mít větší ambice, musíme být více stěžádostiví, ale je tu problém spojený se členskými státy. Oni to chápou, protože oni, ty členské státy mají eh, všechny velké potíže, musí omezovat svoje finanční zdroje. Já si myslím, že finanční krize nám pomohla pochopit, že nyní musíme spojit naše eh, vlastní zdroje. Pokud hovoříme o tom sdílení, tak si musíme uvědomit, že se to také dotýká různých oblastí hospodářství, že musíme eh, do toho zapojit i soukromé podniky, což je samozřejmě obtížné, protože oni potřebují mít záruky, potřebují cítit jistotu, pokud se chtějí v nějakých programech angažovat. To samozřejmě je dlouhodobá záležitost, bude to eh, vyžadovat mnoho času, ale vydáváme se dobrým směrem a pokud budeme eh, zastávat tento princip pooling and sharing, tak eh, to bude podobné jako v, ve Spojených státech ta takzvaná inteligentní obrana. Eh, já si myslím, že právě to bude vyzdviženo na příštím summitu NATO v Chicagu. Další věc, to, co říkala paní Lunáček, řízení krizí. Já si myslím, že bude trvat určitou dobu, než ta loď skutečně dospěje do přístavu. Důležité je, že ta loď je nad vodou. Pokud se podíváme na platformy pro Sýrii nebo pro Libii, tak zjistíme, že to eh, funguje. A kromě toho si uvědomujeme, že kolegové z ECO, z EFCO, z DEVCO a kolegové z dalších pracovišť komise, ale také kolegové z rady se do toho zapojují, protože tyto platformy jsou místem, kde si můžeme navzájem vyměňovat informace, kde můžeme společně v konstruktivním duchu spolupracovat. A já si myslím, že to je ten nejlepší způsob. A myslím si, že eh, to, tomu tak nebylo, když jsme začali. Neměli jsme tady rozvinuté řízení krize a proto jsme se v tomto ohledu velmi zlepšili. Samozřejmě, že jsou tu ještě rezervy, v tom s vámi souhlasím. Musíme vzít v úvahu uh, především tu civilní složku našich operací, v tom máte pravdu. Když plánujeme, tak často používáme vojenské expertízy, protože právě vojenské expertízy umějí e, plánovat takovéto operace, ale domnívám se, že hlavní problém, kterému dnes čelíme, je to, že vysoká představitelka Eh, je to problém, který vysoká představitelka zase znova zdůrazňuje. Když se tedy snažíme eh, posílit naši přítomnost v těch operacích, ať už v Kosovu, v Gruzii, v Afganistánu nebo někde jinde, tak chceme zároveň zahájit nové operace, ale e, nemáme někdy jistotu zdrojů a proto musíme být velmi opatrní, velmi obezřetní. Musíme si zachovat důvěryhodnost, když tedy rozvíjíme naše operace. Když se setkáváme s kolegy z NATO a když hovoříme o Kosovu, tak nemůžeme e, tedy dostat závazkům, které jsme na sebe vzali pokud jde o, například o ty policejní jednotky. Já si myslím, že právě to je záležitost, na kterou se musíme zaměřit, pokud chceme, aby nás ostatní brali vážně. Za čtvrté, otázky rozvoje. Rád, rád bych vás upozornil na to, co o tom řekla vysoká e, představitelka ve výboru DEVE řekla, že samozřejmě není jednoduché zvládat všechny činnosti najednou, protože to je právě problém vysoké představitelky, protože ona je vysoká představitelka pro zahraniční politiku, ale zároveň místo předsedkyně komise, to znamená, že musí jezdit po celém světě a řešit tyto věci najednou. Otázka rotujícího předsednictví, rotujících ministrů z předsednictví. Já si myslím, že to je věc, která na kterou se musíme více zaměřit, ale zároveň nesmíme zapomínat na to, že eh, v roce 2011 paní vysoká představitelka navštívila více než 36 států, eh, absolvovala více než 65 misí a to je tedy realita, které čelíme a ze které musíme eh, vycházet. A konečně poslední věc. Pan Salafranka se ptal na určité nedostatky eh, spjaté s Radou pro zahraniční záležitosti a s jejími účty. Ještě jednou mohu k tomu říci, že děláme všechno, co je v našich silách. Samozřejmě, že vysoká představitelka nemůže být na mnoha místech najednou, to znamená, že my se snažíme co možná nejvíce, abychom dostáli našim politickým úkolům eh, ve všech těchto radách a já doufám, že budeme i nadále schopni zlepšovat naše, naše instituce do budoucna. Děkuji. Thank you very much. Uh, good. Ehm, děkuji. Bylo by dobré, kdyby ty odpovědi eh, trvaly také nejvíc pět minut. Ano, budu se toho držet. Eh, Anna eh, Gomez nevěděla, jestli ta práce je dobře Pardon, já, já nevím, jak jsme to tady rozdělíme. Myslím, že to není spravedlivé, protože uh, kolega Vimon si vzal ty lehčí otázky. A teď tady ty odpovědi. Je to pravda? My jsme samozřejmě museli převzít plnou zodpovědnost vůči účetnímu dvoru a ostatním orgánům a eh, když jsme byli součástí eh, sekretariátu rady nebo komise, tak, tak bychom to dělat nemuseli. Ale dělali jsme to a Paní vysoká představitelka byla na účetním dvoru minulý, týden, eh, minulý rok a diskutovali eh, o tom, eh, co musíme dělat. Máme velmi moderní, efektivní a transparentní řízení financí a já jsem si jist, že během toho prvního roku tam byla určitá matoucí situace. Myslím si, že tam nebyl nedostatek lidí na ESVČ nebo v komisi, ale ty věci prostě nebyly úplně jasné. Myslím si, že všechno eh, v prvních fázích zřizování této instituce jasné nebylo, ale myslím, že teď už je to mnohem lepší. Už jsme eh, si to sepsali eh, mezi komisí a námi, jaké tady budou pracovní závazky, jak to bude s delegacemi, jaké struktury tady budou, ale ta práce pořád probíhá a myslím, že budeme na tom pracovat, budeme to vylepšovat a jsem přesvědčen, že ta situace je v současnosti mnohem jasnější, než byla, když jsme začínali. A my jsme velmi angažovaní, chceme mít eh, finanční řízení na vysoké úrovni, pokud jde o náš rozpočet, ale také ve spolupráci eh, s generálním ředitelstvím DEVKO a eh, s komisí, tak abychom opravdu naplnili ty největší standardy a byli jsme pod dobrým dohledem. Pokud jde o otázku náboru pracovníků, myslím si, že jedna z velkých výhod nové struktury je, že máme tu výhodu, že tady můžeme využívat diplomaty členských států, to nám umožňuje využívat talentované lidi, různě zkušené jazykově, politicky, s analytickými schopnostmi. Já myslím si, že to bez pochyby dobře využijeme v dalších letech. Nechci se tady pouštět do podrobností, a vy tady říkáte, eh, že eh, Někdo, kdo hovoří čínsky, teď je v Tunisku. My chceme nejenom, aby tam byli v Číně lidé, kteří umí tento jazyk, ale chceme, aby měli určité politické dovednosti a další dovednosti, nejenom jazykové. Jazykové dovednosti jsou velice důležité, ale potřebujeme i jiné portfolio dovedností a myslím si, že se nám to podaří. Eh, myslím si, že když budeme mít možnost nabírat lidi z členských států, tak eh, se nám podaří získat ty dovednosti, které potřebujeme. Potom otázka rovných příležitostí ženy. Ano, Kety ještě eh, na to neustále pamatuje, velice se tady angažuje, děláme, co je v našich silách. Eh, chtěl bych vám vysvětlit, eh, že my můžeme využívat služby zahraničních věcí členských států a je to trochu jiné než v institucích zde, ale už jsme odvedli kus práce. Pokud jde o spolupráci mezi ambasádami a delegacemi, a, a pokud jde o ASE, ta zkrátka znamená vlastně nějaký informatický systém, který umožňuje velvyslanectvím členských států, aby si vzájemně bezpečně vyměňovali informace eh, v bezpečném prostředí a to je součástí procesu, kde se snažíme vylepšit komunikaci a spolupráci mezi členskými státy, eh, mezi našimi delegacemi a velvyslanectvími členských států. Samozřejmě narážíme na některé technické problémy, tak to je vždy eh, s projekty v oblasti IT. Včera jsme tady na to měli schůz, schůzi a já jsem si jist, že se nám podaří vylepšit tuto možnost distribuovat informace mezi členskými státy. Bylo také navrženo nebo řečeno, že nás nezajímá politika rozvoje v rámci ESVČ, ale myslím si, že to není pravda, protože se o to opravdu staráme. Máme tady mnoho lidí, eh, kteří dříve eh, pracovali eh, v ředitelství Devko a velmi se zabývají eh, těmito otázkami. Ale vidím, v tuto chvíli už vidím, že jsem překročil svůj čas, takže uh, ukončím svoje vystoupení. Děkuji. Um, Ještě krátká odpověď na některé ty otázky. Samozřejmě, že Evropská unie i nadále důležitým hráčem, ale spíše v obchodních záležitostech, v lidských právech, v obchodu. Já jsem tady vycházel ze zkušeností, které mi sdělili kolegové, eh, ku příkladu v Ázii nebo v Africe. Já jsem pochopil od azijských kolegů, že nejde pouze o tu nejvyšší úroveň, na které se často setkáváte. Tam samozřejmě to nemůžeme srovnávat s Evropskou unii, ale jde také o nejrůznější sektory, o ministerstva, o občanskou eh, společnost. Na těchto úrovních tedy eh, se srovnáváme a jejich hodnocení je to, že často eh, ne, nečiní formální závěry, ale zaměřují se na dopad na politiku. Eh, pokud jde o relevanci, tak to se netýkalo Evropské unie, ale evropského modelu jako takového, evropských zemí jako takových. Samozřejmě, že se nabízí otázka, eh, jak to je. Byli jsme překvapeni po volbách v severní Africe tím, že lidé eh, nehlasovali pro liberální, pro evropské strany, ale spíše pro islámské strany. Je to tedy eh, známka toho, že ten model není tak populární, jak jsme očekávali. To je samozřejmě otevřená otázka otázka. Pokud jde o hodnoty, tak samozřejmě musíme být hrdí na to, že vyvážíme hodnoty. Nicméně od kolegů eh, z jižní polokoule, z univerzit na jižní polokouli eh, slyším stále častěji, že je to Eh, tedy skvělé, ale že Afrika, Asie potřebuje především čistou vodu, elektrickou energii. Eh, to jsou eh, ty největší problémy a v tom tedy zaznamenávají největší pokrok a největší změnu. To znamená, že to je také velmi důležité pro legitimitu v těchto zemích. Oni musí vidět, že se vám podaří učinit nějakou změnu. Eh, díky tomu tady budeme schopni eh, prosadit naše priority do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych k tomu eh, řekl pouze to, že, jak řekl pan O'Sullivan, máme tedy zástupce účetního dvora v Luxemburku, máme, měli jsme velmi zajímavou diskuzi Kromě toho mohu členy parlamentního výboru informovat o tom, že tedy budeme provádět audit v ESVČ, ale otázka zní, jak e, to uděláme. Pokud se podíváme na rok 2004, tak zjistíme, že v roce 2013 budeme mít tu zmiňovanou revizi a já si myslím, že to musíme dobře vyvážit. Podle mého názoru by nejlepší moment pro audit nastal po té revizi. a eh, paní Eštnová tedy eh, žádala, aby ten audit skončil předtím, než ona odpustí svůj úřad. To znamená, že to by bylo to nejlepší načasování a já, na, já členům naší komory Eh, navrhnu, aby ten audit byl dokončen předtím, než paní Eštnová skončí svůj mandát. Děkuji. Děkuji. Máme eh, na seznamu ještě devět eh, poslanců, ovšem dobu na jednoho poslance musím striktně omazit na minutu a půl, protože jinak se nám nepodaří dodržet čas. Nejprve tedy bude mít slovo paní Gresle. Určitě se jí podaří díky její preciznosti vyjádřit během minuty a půl. Pane předsedo, já se vyznám v rozpočtové kontrole a nechci se vměšovat do zahraniční politiky, ale chci vycházet z toho, co tady eh, řekl mm, vědec a také v tom, co je v bodě 33 až 35 o určitých nedostacích. Máme takovou situaci, že Evropská unie je mnohem velkorysejší, pokud jde o volný čas pro zaměstnance než jiní. Když to srovnáme například s USA, tak, anebo ve Spojeném království, tak tam mají 8 týdnů a my máme 12 týdnů dovolené. Na Sri Lance eh, my tam máme 14 eh, týdnů dovolené, zatímco jiní tam mají jenom 12. Takže takto by to platilo pro všechna místa. Eh, celkově máme 50 59 10 dní volných dnů. A já bych chtěla požádat, aby tato věc ještě předtím, než budeme diskutovat o tom, že všichni porušujeme pravidla, protože eh, různí lidé musí dělat práci za ty, kteří eh, jsou na dovolené, tak eh, my bychom to měli upravit v této věci nebylo nic předloženo a já si kladu otázku, jak to bude pokračovat a chtěla bych se proti tomu postvihnout, že bychom měli souhlasit s polevením pravidel, aniž by se vyřešil ten hlavní strukturální eh, aspekt. Eh, to je tak eh, velkorysé jako v Německu. Ale to jsem samozřejmě nemyslel vážně. Pane předsedo, v Německu je méně volných dnů než ve Spojeném království. Hm? To mě překvapuje. Já ano, děkuji mnohokrát. Budu hovořit finsky, protože zastupuji malou zemi. Mám skutečně dobré důvody ke spokojenosti. Bylo to pro mě opravdu velmi poučné, ale možná by bylo ještě lepší, kdybychom mohli ověřit, jak vlastně funguje ESVČ také z vnějšího hlediska, jak to říkal pan profesor. Myslím si, že je důležité si uvědomit, proč jsou ty kritiky tak důležité a proč mají tak velkou váhu. Například na posledním zasedání v Kodani, tam podle EU Observer bylo řečeno, že země EU jsou ještě více rozděleny, pokud je o zahraniční politiku, než tomu bylo před Lisabonskou smlouvou. A myslím si, že je dobré takovéto kritiky skutečně brát vážně. Říká se, že Paříž, Berlín a Londýn nechtějí mít skutečně silnou zahraniční politiku a že nechtějí komunikovat s malými členskými státy, s těmi, kdo jsou přirozenými partnery. Možná, že by bylo třeba uvažovat o úloze těchto členských států při náboru pracovníků, ale také jim naslouchat, protože pokud jim budete naslouchat, můžete najít třeba celou řadu užitečných nápadů. A kladu si otázku, proč zde existuje tak jaksi velká propast mezi těmi, kdo jsou velmi spokojeni a těmi, kdo naopak mají přísné kritiky. Děkuji, já jsem pracoval deset let v, na německém ministerstvu zahraničí a myslím si, že doby volna jsou naprosto přiměřené. My jsme uh, hovořili o, o roli mezi EAD a členskými státy. My bychom tady nechtěli slyšet komisi, ale uh, EAD spíše ESVČ. Eh, e eh, my bychom chtěli mít eh, kooperativní vedení na špičce, politickou radu a radu pro spolupráci. To nakonec bylo provedeno a mě by zajímalo, jak často se tyto orgány setkávají a projednávají to společně. Potom rozdělení mezi Davidem O'Sullivanem a panem Vimontem je pro mě nepochopitelné. Hlavní operační úředník, to je to, co jsme si přáli výslovně, ale nechápu, že tento úředník v této velice obtížné fázi konstrukce má mít také e, geografickou zodpovědnost. To je něco pro mě nepochopitelného, protože tato doba je velice složitá a my bychom tuto funkci měli zaměřovat opravdu pouze na na, to rozvíjení. Eh, potom eh, další věc, eh, delegace. Jedna věc kterou jsme ještě nevyřešili, a to eh, zprávy, které jsou posílány přímo eh, komisi a ne ESVČ, a to by se také mělo napravit. Poslední věc, eh, Pierre Dimont řekl zcela právem, že paní Kety Eštonová nemůže být všude a my jsme velmi tlačili na to, aby Kety Ešton tady měla určitou podporu. Kety Eštonová byla tehdy proti tomu a doufám, že mezi tím doznala, že je to jinak, protože my tady potřebujeme také politického zástupce této vysoké představitelky, protože jinak ta úloha není vůbec zvládnutelná. Eh, děkuji. Eh, komise byla vyzvána podle dohody frakce. Eh, to bylo předem známé. A za druhé, to, jak jsou tady zprávy zasílány, to je další otázka. Slovo má další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zastánce společné zahraniční politiky EU a proto jsem velmi ráda, když slyším, že, politika, eh, že tato politika je více konzistentní, více realistická. Samozřejmě, že jsou ještě určité rezervy, ale to č- vyřeší čas. Ráda bych se vrátila k otázce paní Jakoncary. Pokud jde o rozdělení zemí podle Lisabonské smlouvy nebo po Lisabonské smlouvě, Eh, samozřejmě, že jde především o vliv malých států na společnou zem, eh, zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Já si myslím, že eh, je to také otázka rotujícího předsednictví a motivace malých států, aby do toho byly zapojeny, aby prosadili svoje nápady a také je to spjato s tím, že malé státy jsou v rámci těch rotujících předsednictví stále více eh, indiferentní, protože bezpečnostní a zahraniční politika je stále více ovládána státy většími. Eh, děkuji. Eh, další kolega. Zástupce komise řekl, že jsme dosáhli významného pokroku tomto kontextu ovšem významný pokrev, pokrok znamená eh, v významný pokrok v investování peněz. Pojďme se podívat na stránku 16 zprávy. Tady se hovoří o strukturálním deficitu, to znamená, že budeme muset zaplatit stále více peněz. Eh, Zazněla tu Libie a já k tomu musím říci, že v Evropské unii je 27 členských států. Šest evropských států se účastnilo eh, koalice proti režimu pana Kadáfiho a pouze čtyři z těchto šesti eh, států jsou členy Evropské unie a jde o to, že tady není žádná společná eh, pozice v rámci zahraniční politiky, pokud jde o ty zásadní otázky. Není tu společná zahraniční politika politika EU. Celá ESVČ je založená na gigantickém mýtu. Já si myslím, že tu není žádná společná evropská politika, ale předpokládám, že to je eh, předmět další diskuze. Kromě toho mám jednu otázku, kterou bych rád formuloval. Zaznělo tu, že ESVČ eh, e je hodně zastoupena na Barbadosu. Byl tu návrh, který hovořil o tom, že by tady byl evropský kulturní ateše. Eh, mohou pánové potvrdit nebo vyvrátit, jestli ten návrh je pravdivý, anebo jestli tedy Eh, se, jestli se tak stane nebo ne. Děkuji. Eh, děkuji. Uh, možná podobně. Danie tam má asi partnery uh, v kriketu. Serius Volsky. Děkuji, pane předsedo. Mám jednu obecnou připomínku. Myslím si, že ESVČ je nástroj a není to eh, samoučelná služba. Myslím si, že je tady určitý nedostatek a zároveň eh, kontrast mezi vysoce pozitivní eh, sebehodnocením ESVČ a velmi kritickým postojem zvnějšku. A má otázka je pro. Další otázka se týká něčeho, kde byly očekávání Evropského parlamentu vysoké, to je geografická vyváženost a genderová vyváženost. Ve zprávě paní vysoké představitelky Eh, je uvedeno, že bylo dosaženo dobrého eh, pokroku, ale to není pravda, protože nedošlo ani k minimálnímu pokroku a stále je zde velká nerovnováha. Pokud toto eh, sebe, mm, tato spokojenost sama se sebou bude pokračovat, tak korektivní opatření mm, mm, budou muset být aplikována. Mě by zajímalo, jestli pocítujete také eh, dopady ekonomické krizi, například eh, tím, že někde je větší napětí a podobné věci. A potom by mě zajímalo, eh, jestli budete dobře financováni v rámci MFF a jak se vám líbí návrhy z ustanovení o, ze strany MFF. A my velmi často také říkáme, že zahraniční politika Evropské unie je nedostatečně financována. A my tady eh, ztrácíme eh, naše východní sousedství, tam máme nějaké nedostatky. Co nám k tomu řeknete? Další řečník. Eh, nevím, jestli pan Tenok zase nebude říkat, že nejsem dostatečně britský, ale chtěl bych připomenout, že skupina ADSND a EPP všechny hovořili o tom, že pozitivně oceňují ESVČ a myslím si, že na to by se nemělo zapomínat. A dále si myslím, že národní úředníci byli dobře integrováni do ESVČ a myslím si, že tady byly různé eh, eh, schůzky eh, delegací a pokud jde o nedostatky, tak ten mandát nepostupovat riziko je mandátem ze strany Rady a pokud si budou přát větší riziko v rámci ESVČ, tak o tom musí rozhodnout. Byl bych rád, kdyby se k tomu kolegové vyjádřili. Potom pan, na pana Bimonta a pana O'Sullivana. Mě by zajímalo, eh, jestli máte nějaké specifické eh, příklady zemí, kde jste dosáhli eh, praktických výsledků Potom další věc, proč je více zaměstnanců komise eh, v delegacích než eh, ze strany ESVČ? Já si myslím, že to je chyba. Eh, možná mi vysvětlíte, že to tak není. Potom účetní dvůr. Když se podíváte na výdaje ESVČ, zohledňujete také práci dřívějšího předsednictví nebo předsedni, těch několika předsednictví, pokud jde o rozpočtovou neutralitu a Eh, jak k tomu budete přistupovat v budoucnosti. Byl jsem na delegaci v Pekingu a říci, že tady je pouze málo lidí, kteří hovoří čínsky, je eh, omylem, protože jich je tam eh, několik. A pokud budete chtít více expertů, tak odkud si myslíte, že by tito experti měli být rekrutováni? Další řečník, Andrew Duff. Chairman, Pierre, uh... Pane předsedo, Pierre Vimon řekl na počátku naší dnešní diskuze, že členské státy mají v úmyslu eh, společnou bezpečnostní strategii, vytvořit společnou bezpečnostní strategii. možná, že více víme to, eh, jakou eh, a mít nechceme. Možná, že by nám mohl říci, co eh, tedy členské státy pro, po ESVČ chtějí. A to především, pokud jde o Berlín, Paříž a Londýn. Dříve než to vytvoříme, musíme se nad tím zamyslet, protože by bylo velmi problematické, pokud, eh, pokud bychom to nevyjasnili dříve, než provedeme revizi ESVČ. Ta revize, jak bylo řečeno, je naplánována na rok 2013. A druhá otázka. Jak rozsáhlé, ta, rozsáhlá ta revize může být. Můžeme řešit otázky eh, politických zástupců nebo eh, správní struktury, strategické plánovací kapacity. Pokud jde o naši politickou skupinu, a obávám se, že to platí pro celý parlament, tak my bychom byli rádi, kdyby ta revize byla komplexní, kdyby to šlo co možná nejdále za předpokladu, že tedy jsme spokojeni s úspěchem, eh, kterého bylo doposud dosaženo, jak řekli někteří řečníci. A nyní paní Lochbíler, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se vrátila k otázce pana Kojkelereho, eh, v čem spočívá relevantnost evropské zahraniční politiky, zahraniční politiky EU. Eh, Ráda bych se zeptala, jestli jste to nějak prověřil, jak to vypadá s ochranou politiky lidských práv EU, eh, e protože musím říci, že EU je v podstatě jediná regionální organizace, která tyto oblasti zdůrazňuje nebo se jim věnuje. Proto eh, bych se vás ráda zeptala, jestli jste zaznamenal, že tady došlo k určitému úspěchu, eh, pokud jde o státy BRICS nebo další regionální uskupení. To znamená, že vás prosím o názory na toto téma. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V druhém kole otázek se objevovala jedna záležitost. Já si myslím, že bychom to mohli definovat jako akceptance, přijatelnost eh, ESVČ členskými státy. Samozřejmě, že začátek nebyl jednoduchý a vyžadovalo to e, velké kulturní změny na straně některých členských států, některých ministerstev zahraničí, ale domnívám se, že už jsme na správné cestě. Samozřejmě, že to není stejné ve všech členských státech, ale e, jednu věc e, můžeme jasně ukázat. Jsou tu synergické efekty. Můžeme ukázat, jak je Evropská unie důležitá, pokud budeme hovořit jedním hlasem, pokud budeme jednotní. Eh, ukážeme váhu evropské zahraniční politiky tehdy, pokud budeme hovořit jedním hlasem eh, na samitech, jako je eh, G G20, G8 a na dalších závažných mezinárodních samitech. To je skutečně eh, přidaná hodnota EU a je to velmi přesvědčivý argument dokonce i v těch eh, kapitolách, kde jsme byli na počátku trochu zdrženlivější, pokud jde o eh, další rozvoj ESVČ. E a nyní otázka týkající se komunikace mezi komu, eh, komisí a zaměstnanci ESVČ. Jak správně řekl David O'Sullivan, byla to otázka, o které jsme již diskutovali. Já si myslím, že je to také vyřešeno, protože jsme eh, rozeslali společné pokyny našim zaměstnancům v delegacích a pokud hovoříme o strukturách, eh, tak tu máme tedy delegace, pracoviště komise, vzájemná komunikace probíhá a já si myslím, že eh, stejně to funguje i tehdy, když eh, tedy eh, delegace posílají svoje zprávy zpět. To znamená, že se nám podařilo tuto mezeru překlenout a nemyslím si, že bychom s tím měli nějaké problémy. Pokud jde o rozpočet, tak jsem přesvědčen, že naši kolegové z ESVČ se k tomu vyjádří blíže, ale já bych vás rád ujistil, že jsme předložili velmi realistické návrhy, pokud jde o oddíl 5, okruh 5. Vím, že diskuze v radě nejsou jednoduché, víme, že ta vyjednávání budou velmi obtížná, těžká, ale snažili jsme se ukázat, že eh, jsme předložili návrh, který je eh, realistický, který zohledňuje významné škrty. Samozřejmě, že se budeme snažit zvýšit účinnost, ale návrh, který jsme předložili, je podle našeho názoru eh, to operační minimum, které potřebujeme pro to, abychom byli schopni eh, splnit službu pro evropské občany, abychom byli schopni řídit tu celou organizaci. A konečně poslední otázka, proč je tu více lidí eh, z komise než expertů ESVČ. Já si myslím, že je to přirozené, protože eh, zaměstnanci nebo úředníci komise jsou zodpovědní za eh, provádění evropských Evropského rozvojového eh, fondu, což eh, představuje zhruba 22 miliard eur a my samozřejmě máme zodpovědnost za to, že ty peníze budou investovány co možná nejlepším způsobem. Ve většině případů je tomu tedy tak, že eh, kom, úředníci komise jsou lidé z generálního ředitelství DEVKO v těch delegacích a Nemůže tomu být tak, že zaměstnanci ESVČ budou lokálními agenty. A to je tedy vysvětlení pro to, eh, proč máme tak velké eh, počty zaměstnanců v těch delegacích zahraničí. Děkuji. Very, very briefly, Ms. Eh, jenom velice stručně, pane předsedo. Padla tady otázka jo, ke Gimniku. Gimnichu. Gimnichu. Um, musím říci, že nezdílím v žádném případě um, ocenění Gimlichu, tak jak tady bylo uh, řečeno, ta kritika, vůbec to nestílím a všichni uh, ministři, kteří tam byli, měli pocit, že toho mají společného mnohem více, než toho měli společného v minulosti. Takže si myslím, že jediná věc, kterou k tomu mohu říci, je, že si myslím, že možná bychom měli lépe analyzovat eh, to, co v Gimnichu proběhlo. Potom otázka rotujícího předsednictví. Souhlasím s tím, že toto je problém pro mnohé členské státy, které mají pocit, že tím o něco přišli. A tady je právě ten problém ESVČ, kteří se snaží udržet to tempo, zatímco rotující předsednictví eh, vlastně působili pouze 6 měsíců eh, a my musíme tuto energii vyvíjet neustále celý rok a i dále. Ovšem, i když samozřejmě ESVČ eh, tyto věci změnila, ale to se samozřejmě vždy vztahuje také ke konkrétnímu předsednictví eh, Evropské rady. Eh, předsednictví byla vždy takovou vlajkovou rolí v této oblasti a teď o to přišli. Otázka vztahující se k Líbii a ke skutečnosti, že pouze šest nebo vlastně čtyři státy byly zapojeny do vojenské operace. Chtěl bych eh, dodat, že s ohledem na celou politickou dimenzi libijské krize a s ohledem eh, na eh, politické stanovisko Evropy, tady v podstatě byla jednota, překvapivá jednota ve srovnání s těmi rozkoly, které jsme tady i jindy v případě vojenských zásahů měli. Všech 27 členských států se poměrně rychle dohodlo na to, jak by měli jednat, eh, pokud jde o přechodnou Národní radu v Bengází. Eh, všichni se rozhodli podpořit nové orgány, eh, které tady vznikly a poměrně rychle jsme všichni společně dokázali táhnout za jeden eh, pro vás, pokud jde o Líbii a myslím si, že to je také věc, která si eh, stojí, která stojí za zmínění. Potom další věc, je tady velký rozdíl mezi kritikou, eh, kterou zvenku zmiňují některé think tanky a tím, jak my eh, sami sebe chválíme v podstatě za ESVČ. Já si myslím, že eh, to vidím pokorněji a od počátku David i já od začátku se vyjadřujeme tak, že si uvědomujeme, že tady je stále dost nedostatků a máme na čem pracovat. Ale chtěl bych i dodat, že jsem byl velice překvapen skutečností, eh, že ty eh, think tanky, které mají svou základnu v Bruselu, jsou někdy velice eh, kritické, ale lidé nebo pozorovatelé mimo Brusel jsou mnohem um, příznivěji nakloněni tomu, co jsme udělali. A mnoho třetích zemí za námi jezdí do Bruselu, navštěvují nás tu a mnohem uh, více se jim líbí to, Eh, oč se snažíme, ten ohlas je mnohem pozitivní, než potom eh, vnímáme ve zprávách eh, jiných stran. A Další věc. Máme snad nějaké další úspěchy než v zemích arabského jara? Já samozřejmě se nechci tady nějak vychvalovat, ale některé uvedu. Sahel, roh Afriky, některé země, rozvíjející se země jako Brazílie, s Brazílií velmi dobře spolupracujeme, máme velmi dobré vztahy a mm, dále, a omlouvám se, jestli hovořím příliš dlouho, ale um, už brzy skončím. Relevantnost lidských práv pro ESVČ v Africe například, tak tady bych zmínil, jak přistupujeme k otázce misí, eh, pozorovatelských eh, misí v případě eh, voleb Syrie, Líbie. Všichni nás žádají, nebo různé země nás žádají o technickou podporu. A já si myslím, že to je dobré znamení. Hmm, dobře to reaguje na to, co děláme. Děkuji a slovo má pan Sullivan. Eh, jenom eh, velmi, velmi eh, stručně, protože vím, že nemáme čas. Upřímně doufám, že eh, my samozřejmě tady se nevyjadřujeme příliš samolibě. Eh, já si samozřejmě nejvíce všech uvědomuji, co vše je potřeba ještě vykonat, aby tato organizace využila svůj plný potenciál. Ale myslím si, že přece jen jsme už dosáhli určitého pokroku od eh, toho začátku, který byl za obtížných podmínek. A myslím si, že účelem tady té služby je spojit existující aktiva zaměstnance komise, rady, delegací, to vše eh, nějakým způsobem bude nákladné, stát prostředky daňových poplatníků, ale získáme větší synergie a lepší výsledky. Myslím si, že někdy si lidé myslí, že vytváříme něco zcela nového, ale my vlastně využíváme pouze to, co už tady existuje a snažíme se to efektivněji využívat. Potom otázka volných dnů nebo dovolených, to samozřejmě není eh, zanedbatelné. My souhlasíme s paní eh, Greslem. Samozřejmě eh, tady na mezinárodní scéně nemáme úplně eh, nejlepší postupy a teď už pracujeme na tom, abychom zkrátili dovolené zaměstnanců. Ehm, tak ono tak, jak to vzniklo, tak to samozřejmě mělo různé důvody, ale teď na tom pracujeme. Potom další věci, eh, otázka pana Lamstorfa. Ehm, já jsem byl generálním ředitelem pro obchod v komisi a vysílal jsem pokyny delegacím a vůbec nevím, jestli by tady s tím byl nějaký problém. Já si myslím, že delegace se cítí plně informovány. Potom otázka geografické vyváženosti. Pan Serius Volsky, tady plně souhlasím s tím, že se nám nepodařilo tu situaci vyvážit tak, jak by se nám eh, to líbilo, ale eh, začínáme s pracovníky, eh, kteří nezastupují eh, zcela korektně všechny členské státy a můžeme to upravovat pouze eh, těmi novými příchozími pracovníky, ale těch není zase až tolik, takže eh, to musí probíhat postupně. Ale myslím si, že když se na to podíváte z určitého úhlu, tak vidíte, že dosahujeme určitého pokroku. Ale samozřejmě celkově to samozřejmě je ještě neuspokojivé. Potom otázka eh, víceletého finančního rámce. Tady jsme velice spokojeni s návrhy komise. Eh, pokud jde o nové externí nástroje, komise navrhla eh, navýšení eh, financování v této oblasti a my doufáme, že Evropský parlament nás podpoří v obtížných diskuzích, které budou následovat a doufám, že členské státy to eh, uvidí obdobně. Děkuji. Yes, Chairman, I eh, did ask. Pane předsedo, ptal jsem se na to, jak to bude vypadat do budoucna, jak jaká bude povaha toho, té revize, která je plánována na rok 2013. Byl bych velmi rád, kdyby eh, pan Vimo a pan Salivan se mohli věnovat právě této otázce. Um, I, I think, Mr. Duff, that, uh... Pane Duff, uh, já si myslím, že to je samozřejmě otázka, která je zatím otevřená. Pokud vím, tak eh, paní vysoká představitelka se k tomu definitivně nevyslovila. Budeme o té eh, otázce muset diskutovat. Eh, jsou tu určité potíže a záleží na politickém rozhodnutí, do jaké míry chcete otevřít určité obtížné otázky, byť máte pocit, že některé věci by se mohly udělat jinak. Samozřejmě, že je tu riziko, které je spjato s tím, že Eh, budete do toho hodně investovat a výsledek je nejistý. Ale jak jsem řekl, je to otevřená otázka a nepochybně bude na radě a na parlamentu, aby rozhodli, do jaké míry nebo jak daleko chtějí jít v tom Eh, procesu revize, do jaké míry to má být eh, rozsáhlé a komplexní. Je to tedy politické rozhodnutí a my eh, se budeme muset rozhodnout, jestli budeme znovu otevírat otázky, které jsou již nějak uzavřeny v právních textech, ať už je to finanční nařízení nebo eh, jiné právní dokumenty. Určitě je to otázka, kterou budeme muset diskutovat. Je to velmi obtížné a nejsem si jist, jestli bude jednoduché to do budoucna snadno rozhodnout. Omlouvám se. Já vím, že ta odpověď není úplně uspokojivá, ale je to jediné, jediná věc, kterou k tomu mohu říci. Thank you, for the question of Mr. Děkuji. Pokud jde o otázku pana Havita, dovolte mi, abych to vyjádřil takto je velmi pravděpodobné, že provedeme audit eh, v ESVČ, zatím o tom nebylo rozhodnuto. Pokud říkám, že pravděpodobně provedeme audit, tak to znamená audit eh, věcí eh, týkající se účinnosti a hospodaření. Zároveň, že je tomu tak, že nemůžeme dělat všechno najednou, protože eh, ten časový, to časové období je omezené. Budeme muset provádět soustředěné audity a já dneska nemohu potvrdit, že se budeme zaměřovat konkrétně na hospodaření. V minulosti a v současnosti je příliš brzy na to, abych to nějak definitivně rozhodoval. Děkuji. The short answer to the questions of Mrs. Um, Krátká odpověď na otázky pana Houvita a paní Lochbil. Eh, eh, pokud jde o lidská práva, moji britští kolegové a kolegové v Radě Evropy říkají, že Evropská unie je eh, stále více konzistentní v otázkách lidských práv. Vypadá to tak, že Evropská unie je eh, méně sledována, pokud jde o otázky lidských práv. To znamená, že je tu určitý paradox. Na jedné straně je Evropská unie více konzistentní, ale na druhé straně nemají, jej, nemá její politika v oblasti lidských práv takový dopad. Eh, v zemích, jako je Brazílie nebo Jižní Afrika, což jsou země, které považujeme za demokratické, evropsky smýšlející a tak dále. To je tedy ten paradox. Otázka zní, co jsou lidská práva. Já si myslím, že musíme naši perspektivu, náš náhled na lidská práva rozšířit. Když jsem hovořil s africkými kolegy, tak oni se na to dívají tak, že jsou velmi eh, že jsou raději, když mají ve svých městech čistou vodu, protože to zlepší eh, vyhlídky jejich eh, dětí zvýší to průměrný věk dětí. Eh, to znamená, že to jsou věci, které také souvisí s lidskými právy eh, v širším pohledu. Pokud jde o znalosti eh, Číňanů, tak je tomu tak, že samozřejmě pouze málo lidí hovoří čínsky. Vzhledem k nesmírnému významu Číny si musíme položit otázku, jestli máme dostatek lidí, kteří jsou schopni sledovat vývoj v Číně a umí dobře čínsky. To je samozřejmě velký problém. Eh, my tady nemáme, nemáme praxi nebo tradici těch eh, studijních pobytů, jako je tomu například eh, ve Francii nebo ve Spojených státech. Naše univerzita v Lovani se tedy zabývá evropskými studiemi, ale nenabízíme stejně africká studia nebo azijská studia. Stále více studentů pochází z neevropských oblastí, ať už je to z Číny, z Koreji a e, nyní tedy pracují pro evropské instituce. Pro delegace Evropského parlamentu zabývajícími se například Koreou a dalšími mimoevropskými zeměmi. Já si myslím, že bychom se na to měli mnohem více soustředit, protože pokud dlouhodobě zvýšíme naši expertízu, pokud eh, přivezeme studenty eh, sem, aby tady eh, pracovali, tak, nebo studovali, tak oni později mohou pracovat pro evropské instituce. Děkuji. Děkuji všem, kteří nás tady informovali a kteří odpovídali na dotazy poslanců. Musíme konstatovat, že nejde pouze o obsahové otázky, ale také o způsob fungování ESVČ. <clears throat> Skutečnost, proč to všechno nefunguje optimálně, eh, je ta, že, to, že ESVČ byla vytvořena v prosinci roku 2010, to znamená před 13-14 měsíci a to je krátká doba na to, aby to fungovalo všechno eh, optimálně ale určitě eh, jsme na dobré cestě a vypadá to, že to bude lepší a my musíme na pomoci tomu, aby to lepší bylo máme všichni společný cíl a sice fungující službu, dobrou spolupráci mezi jednotlivými institucemi v Evropské unii a díky tomu se nám podaří získat dobrý administrativní rámec pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie. A to všechno eh, musí proběhnout eh, za vynaložení přiměřených finančních prostředků. Já si myslím, že to je naším společným úkolem a podle našeho názoru eh, se celá situace tímto směrem ubírá. Určitě eh, se tomu budeme ještě věnovat. Určitě jsou to věci, které, kde můžeme ještě dělat věci lépe, kde můžeme překonat rezervy. A, a. tímto způsobem tedy na pomoci revizi ESVČ, eh, e která je plánována na rok 2013. Pan eh, Pinkston může za účetní dvůr určitě poskytnout informace eh, k této revizi, které jsou v tuto chvíli potřeba a které jsou v tuto chvíli známy. Domnívám se, že bylo velmi dobré že jsme zmínili i otázku spolupráce s komisí, protože v minulosti to tady někdy skřípalo. Všichni zúčastnění říkají, že je to dneska lepší, že se to ubírá e, správným směrem, to znamená, že e, my, se tomu, my jsme tomu velmi rádi a doufám, že se to bude i nadále zlepšovat. Samozřejmě, že vždycky záleží na lidech v obou institucích a doufám, že se nám podařilo hlavní problémy překonat. Problém spočívá v tom, že politická e, část těch delegací není dostatečně zastoupena. Nyní je tomu tak, že politická dimenze, to politické spravodajství, politická e, diskuze je důležitá proto, aby ta delegace a to působení bylo úplné. A k tomu potřebujeme dostatek personálu. Tady, tady musíme využít synergických efektů tak abychom dobře eh, formulovali evropskou politiku, abychom dostáli všem úkolům, které z toho vyplývají. A pokud chceme formulovat evropskou politiku, musíme eh, splnit všechny tyto úkoly. Zároveň jsme si dneska uvědomili, že v této souvislosti musíme dostat i závazkům, které jsme převzali v Madridu. Jsou to závazky, které souvisí eh, se zodpovědností a dalšími věcmi. Mám pocit, že eh, vždycky, že jsou tu neustále pouze věci, kde se musíme zlepšovat, eh, kde máme rezervy. Je to tak to takový zvláštní pocit. I o tom se tady budeme muset ještě pobavit tak abychom tady měli dostatečnou eh, kontrolní dimenzi. Protože demokratická kontrola je potřeba a je také v zájmu vlastní služby, v zájmu ESVČ samotné. Určitě můžeme ještě zlepšit spolupráci, musíme zlepšit řízení a já budu velmi rád, pokud se nám podaří do budoucna v této diskuzi eh, pokračovat. Eh, učiníme zápis toho jednání, vyzdvihneme ty nejdůležitější body a určitě vám to také poskytneme, aby jste měli možnost eh, si to pročíst a zjistíte, jestli jste všechno pochopili úplně správně a díky tomu snad budeme za rok dále, než jsme dnes. Děkujeme všem za čas. Děkujeme vám za to, že jste si dnes udělali čas a přeji vám všechno dobré. Do you, do you have seen your... Kolleginnen Kolegyně a kolegové, máme nyní to potěšení uvítat mezi námi eh, zvláštního zástupce OSN pro Irák a vedoucího humanitární mise OSN pro Irák pana Koblera. A já bych mu chtěl poděkovat za to, že si udělal čas a přišel mezi nás eh, v této obtížné záležitosti. Já jsem tím velmi potěšen. Máme tady také eh, zvláštního vyslance eh, k táboru Ašraf a pana Minareliho, výkonného ředitele SVČ pro Irák. A Myslím si, že to je velmi dobré, protože se nám podaří díky nim získat vhodné informace. Budeme si moci vyslechnout různá stanoviska k situacím, především e, k táboru Ashraf, e, o kterém se velmi hovořilo v médiích. Vítám tady také předsedu naší irácké delegace, pana Stevensona a Maria Maura, našeho zpravodaje pro Irák. A v tuto chvíli bych navrhoval, aby pan Kobler zahájil diskuzi a vysvětlil situaci a potom se pustíme do rozpravy. Takže máte slovo. Eh, děkuji, pane Broku. Je to opravdu velká čest a potěšení. Velice vám děkuji za to, že jste mě pozvali na eh, toto významné setkání. Pokud dovolíte, tak bych začal několika obecnými eh, poznámkami k Iráku. Pokud vás to bude zajímat, nejenom eh, ne, ne, nezaměřoval bych se pouze na Ashraf. Eh, dnes dopoledne jsem přicestoval z Bagdádu. Včera jsme absolvovali velice obtížný den. Pokud je o násilí, zemřelo 50 lidí a mnoho stovek lidí bylo zraněno. Samozřejmě je to mnohem lepší než v roce 2006 a 2007. Ovšem, eh, každý muž, každá žena, každé dítě, které zahyne na ulicích Iráku, eh, je něco, co se nemělo stát. Eh, není to věc statistiky, situace je samozřejmě lepší, ale přesto je tady mnoho teroristických aktivit, různé skupiny se snaží násilím prosazovat své politické cíle. Jaké jsou eh, důvody? Je jich eh, mnoho, například nedostatek dostatečného politického procesu, inkluzivity eh, v rámci kurdských, šiitských a sunnických skupin. Nadále se čeká na mezinárodní konferenci, která by spojila různé, různá politická hnutí ale samozřejmě to ovlivňuje také místní dynamika, regionální dynamika. Irak je země, která geostrategicky se nachází mezi Sýrií a Iránem, eh, kde je tedy také Kuwait a zatím ty věci nejsou vyřešeny. A OSN se snaží zasahovat nebo spíše chceme podporovat v rámci našeho mandátu podle kapitoly 6. Jsme tady na výzvu vlády a máme podporovat eh, smír a snahu eh, o vyjednávání mezi politickými hnutími. A máme tam teď určité problémy. Bude se konat eh, summit Arabské ligy za týden a to je velmi důležitý krok vpřed v, Bag, eh, v Bagdádu, eh, tady bude také Arabská, tady Arabská liga po dobu jednoho roku a to vytvoří politickou dynamiku, která přináší určitou naději. Pokud je o jich a Kuwait, tak eh, tam je eh, určitý problém. Eh, premiér eh, Malik byl v Kuwaitu, ovšem je tady ještě kapitola 7 usnesení, která musí být naplněna, pokud jde o kompenzace. Je tady částka několika miliard, které ještě nebyly zaplaceny. Je to 17 miliard, které by měly být zaplaceny Kuwaitu, ale jak se zdá, je snaha o rychlé vyřešení kapitoly 7 a Iráčané ovšem říkají, že nechtějí platit za hříchy svých předků a chtějí se pouze pouze eh, dostat z kapitoly 7 a eh, to je tedy takový hraniční problém s Kuwaitem. Je to, jde především o otázku kompenzací. Turecko na severu, Kuwait na jihu, eh, Irán na východě a Sýrie na, vý, na západě. Taková je situace Iráku a to ovlivňuje tedy tu regionální dynamiku. Přesto, že už je 8 let po té, co začala válka, tak je tady nedokončená agenda v oblasti politiky, je tady mnoho ústavních ustanovení, která ještě nebyla splněna. Platí to například, pokud jde no, o federální radu, o otázku menšin, práv, eh, lidských práv a tak dále. Lidé eh, v Iráku očekávají eh, posun a tady na to musíme spolupracovat. To je vytváření pracovních míst, nekorupce, právní stát, respektování lidských práv a veřejné služby. Političtí eh, zástupci se zaměřují na politický proces, a, ale požadavky lidu, tedy je potřeba splnit jejich potřeby, poskytovat služby a elektřinu a zde nebyl dosažen dostatečný, eh, dostatečný eh, pokrok. Stejné platí také, pokud jde o vzdělávání. Chtěl bych se také vyjádřit k roli Evropské unie a mezinárodního společenství. zneužiji toho, že mám v tuto chvíli eh, slovo a obracím se na vás s tímto. Je velice důležité, aby Evropská unie měla silnou politickou reprezentaci v Iráku. Jak už jsem řekl, Irák by neměl být eh, opomíjen. Je to geostrategicky velice významná země mezi Tureckem, Kuwaitem, eh, Iránem a Sýrií a je tady mnoho zúčastněných stran. OSN má takový mandát, kde jsme jedinou mezinárodní organizací po té, co se stalo v USA minulý rok. A jinak je tato země tedy zcela suverénní, má vlastní armádu, vlastní politické problémy a potřebujeme podporu od Evropské unie. Evropská unie je zde zastoupená velice aktivním a ambiciozním vyslancem. Máme s ním velmi úzké vztahy. Eh, je to, eh, tedy eh, ty místní podmínky ovšem nejsou ideální a brání to dobré reprezentaci Evropské unie, nebo spíše je problém vybudovat si tady veřejný image u obyvatel. Nejrůznější zúčastněné strany se snaží omezit roli Evropské unie omezit roli národních eh, velvyslanectví na čistě ekonomickou úlohu. Ovšem OSN eh, zde má mimořádné politické mise a potřebujeme také podporu od ostatních. Nemůžeme působit sami především potřebujeme podporu Evropské unie. Takže proto v tuto chvíli apeluji na vás na to, abyste se snažili eh, vyvíjet velkou politickou roli. Já samozřejmě vím, že všichni mají finanční problémy, nejenom jednotlivé členské státy, ale asi i Evropská unie. A vím, že je to finančně náročné, eh, abyste byli silněji zastoupením. Takže jsou tady tyto, tyto problémy a na druhé, eh, není tady nejsou tady vyřešeny některé problémy, například ústavní, ale i praktické problémy, eh, jako například ropa a plyn a přijetí zákona v této oblasti. Eh, tento zákon už čtyři roky měl být přijat a nepokračuje to, eh, ale je to velice důležité pro jisté investice a pro vznik pracovních míst. A některé hm, hm, ambasády by se tady měly více angažovat. A Ekonomická agenda této země musí být také podpořena ve prospěch iráckých lidí. OSN tady nejsou pouze proto, aby sloužili eh, vláda, vládě, ale především, aby sloužili lidem Iráku. Takže velká část naší aktivity se zabývá eh, těmi soft eh, oblastmi, jako je volební systém, ochrana menšin, především v oblasti lidských práv, vytvoření nezávislé komise pro lidská práva a e, není to nějak závratné. Velmi často se v našich diskuzí e, zaměřujeme na e, tábor Ashraf a na další věci, ale většina aktivit OSN v této zemi e, se zaměřuje na další věci a my jsme velmi vděční za jakoukoliv podporu eh, v oblastech, jako je vytváření institucí, podpora eh, nedokončeného eh, no, vytvoření ústavy, potom podpora federativní rady, lidská práva, volební orgány. To jsou všechno velice komplikovaná témata, která nejsou zcela viditelná ale eh, v rámci Rady eh, zastupitelů Iráku máme eh, tady tam máme ten orgán a máme tady také volební komisy a snažíme se o zvolení nových zástupců. A jsou to velmi důležitá témata. Potřebujeme menšiny v těchto zemích, ať už jsou to uh, nebo křesťané nebo další, kteří uh, trpí a jsou stíháni my se snažíme posunout před zákon o menšinách a to jsou věci, které musí být také ošetřeny v ústavě. To je naše hlavní aktivita. Humanitární aspekt, ano, tady eh, o tom s vámi v Evropském parlamentu diskutujeme a potom eh, tábor Ashraf, to je velmi důležité a my se na to zaměřujeme, ale není to naše hlavní aktivita. A nyní eh, k táboru Ashraf. Možná, že jste si přečetli že eh, včera, nebo pardon, předevčírem, eh, došlo k třetímu přesunu rezidentů táboru Ashraf do tábora eh, Liberty a já bych možná začal hovořit o dubnu 2011, protože tehdy proběhl útok na iráckou vládu kde, a to v ašravském táboře, 40 lidí zemřelo a několik stovek lidí bylo zraněno a vláda se potom rozhodla eh, evakuovat tento tábor do eh, konce prosince a proto jsme eh, tam začali jednat, byli jsme o to požádáni, abychom zabránili další události jako v dubnu roku 2011. A samozřejmě se musí dodržet určité principy. Eh, zájmy vlády jsou následující irácké vlády. Přáli by se si, přáli by si, aby MEK opustil Irák, aby opustili zemi a uzavřeli tábor Ashraf. To bylo řečeno velice jasně. To, eh, že přítomnost MEK eh, v Iráku by měla být skončena. My jsme se snažili o nenásilné řešení, proto jsme začali vyjednávat s vládou, podepsali jsme memorandum porozumění 25. prosince minulý, minulého roku a vláda usiluje o to, aby se lidé přesunuli z tábora Ashraf do tábora Liberty a neměly by tady už být dva tábory. Premiér Maliky prodloužil eh, lhůtu pro tento záměr, která byla původně stanovena do prosince 2011 a bylo to prodlouženo na konec dubna tohoto roku. A eh, to úsilí přemístit eh, tyto lidi má vlastně tři kroky. Nejprve přesun, a uzavření táboru Ashraf do konce dubna. To je první krok. A ten právě probíhá. E, druhý krok je UNHCR dát možnost, aby proběhla jejich aktivita, tedy e, e, určení statutu uprchlíka, který by byl tedy přidělen těmto lidem a na základě toho potom následuje třetí krok a to je přesídlení do dalších zemí mimo Irák. A to je způsob, jak memorandum eh, porozumění uvažuje, co je zde tady navrhováno. Ovšem, eh, irácká vláda tady má eh, dva další principy, jednak suverenita státu Irák. Velmi jasně naznačili, že není tolerovatelné, aby tady byl nějaký mimovojenský tábor nebo tábor, ke kterému by neměli přístup. Eh, nebo kde by mohli mít přístup jenom eh, pomocí násilí, jako minulý rok. A další princip je také podle mého názoru eh, porozum, pochopitelný pro všechny. Každý irácký občan nebo občan žijící na území Iráku musí dodržovat irácké zákony. Takže je tady princip suverenity a princip toho, že každý občan musí dodržovat irácké zákony. A nyní se nacházíme v tom procesu přesunu obyvatel táboru Ašraf do tábora Liberty. Týká se to tří oblastí. Za prvé, jsme zavázáni tento proces monitorovat na základě pozorovatelů nebo monitorovatelů eh, OSN. Všichni tito pozorovatelé píší každý den zprávu o tom, co viděli, jak během přesunu, tak píší o tom, co se děje v rámci tábora. Sepisují stížnosti. <clears throat> Máme každý den schůzy, kde můžeme tyto stížnosti řešit. To je to monitorování. Druhý prvek, o tom jsem již hovořil. Určení statusu uprchlíka. Eh, UNHCR má tedy své místo mimo tábor Liberty a tam je možno provést eh, rozhovor, pohovor s těmi uprchlíky a rozhodnout o statutu uprchlíka. A konečně třetí funkce OSN je jakási eh, zprostředkovatelská role, protože pro nás je to humanitární záležitost. My jako OSN se neangažujeme v politice. Samozřejmě víme, že irácká vláda považuje obyvatele tohoto tábora za, za, za nelegální cizince v zemi a na druhé straně považují eh, PMRA za teroristickou organizaci podobně jako e, USA. A samozřejmě, že e, tyto dvě akce e, nebo Tyto dva záměry ovlivňují to, co činí. Oni tedy považují eh, obyvatele tábora za nelegální cizince a organizaci považují za teroristickou organizaci a proto my jako OSN se do této politické diskuze nezačlenujeme. Eh, pro nás jsou to individuální lidské osoby, případy humanitárních eh, humanitární případy, se kterými musíme takto nakládat. Snažíme se tedy soustředit na humanitární záležitosti a nechceme se nechat zapojit do těch politických diskuzí. Přimlouvali jsme se za dobrovolnou, dobrovolný přesun. Já vím, že alternativa spočívá v tom, že by ti lidé byli nuceně převedeni někam jinam, eh, do vězení ku příkladu. Snažili jsme se, aby se využilo nabídky memoranda a aby ten přesun eh, z tábora až do jiného tábora tím uchem jehly bylo tedy, byl e, vyřešen hladce musím zdůraznit, že problémem je eh, opětovné osídlení. Nejde o ty individuální problémy. Pozítří v pátek se v Ženevě bude konat konference stranu, stran nebo zemí, které obvykle eh, přijímají uprchlíky. A to je ten vlastní problém. MEK a, K a také e, irácká vláda souhlasí s tím, že konec tohoto procesu už se musí přiblížit a že ti lidé by měli odejít z Iráku. A to je také hlavní cíl naší práce. Usnadnit e, tento proces. To je ta naše zprostředkovatelská funkce. E, na pomoci tomu bolestnému procesu přesunu obyvatel z tábora Ashraf do tábora Liberty. A musím říci, že většina lidí, kteří tam žili již 25 let, 25 let svého života a najednou musí opustit kořeny, které zapustili v táboře Ashraf. To znamená, že není vůbec jednoduché je přesunout na jiné místo. Nicméně e, je to způsob, jak mírovým způsobem ukončit politický problém prostřednictvím tábora Liberty a potom do zahraničí. Samozřejmě, že tu jsou eh, výzvy a také určité příležitosti, jako vždycky. Eh, získal jsem nebo dostal jsem od vás mnoho dopisů. Ty dopisy se týkaly problémů s infrastrukturou, nedostatečných, eh, nedostatečného zásobování elektrickou energií a tak dále. Je to z části pravda. Některé věci byly přehnané, ale z části je to pravda. Iráčané musí tady splnit svoje rezervy a vylepšit se. Kromě toho eh, otázka rétoriky. Určitě tady musí být duch spolupráce také na straně obyvatelů tábora Ašra. Pokud se tedy shodneme na tomto procesu, tak musím říci, že irácké síly, ať už je to policie nebo armáda, jsou velmi uh, <clears throat> velmi pečliví a trpělivý během toho procesu. Oni samozřejmě musí prověřit každého člověka, musí eh, prověřit eh, osobní zavazadla každého eh, člověka a uvědomme si, že ten konvoj je velmi rozsáhlý, že jsou tam nejrůznější nákladní automobily, autobusy, 70 vozidel ku příkladu, to znamená, že je to velmi náročné a někdy se toho účastní 9 tisíc vojáků a ta trpělivost je někdy velmi důležitá. My samozřejmě Hlavně eh, díky našim monitorovacím pracovníkům celý proces doprovázíme, snažíme se řešit problémy. Samozřejmě, že během přesunu problémy vznikají a my to velmi eh, těsně a věrně zachycujeme a snažíme se tedy zjednodušit a umožnit co možná nejrychlejší přesun. A nyní eh, k OSN. I zde jsou tady určité výzvy. Objevuje se kritika, že ten proces postupuje příliš eh, pomalu, protože pohovory jsou velmi dlouhé, vzhledem k tomu, jak komplexní je to záležitost, ale zkrátka eh, je to věc, eh, která platí celosvětově. Určení statusu uprchlíka, to je jedna věc. A druhá věc, kterou chci zdůraznit, je to je to proces přesídlování, ten třetí krok. Samozřejmě, že ten tábor, do kterého se lidé dostanou, nejsou tak do, není tak dobrý jako ten tábor Ašraf, ale já tedy apeluji na členské státy, aby skutečně otevřely své hranice a aby tyto uprchlíky eh, následně přijali. PMOI je zatím prostřed nebo v procesu vyjednávání toho budoucího vývoje. Musíme tedy řešit budoucí spolupráci, jak pokud jde o infrastrukturu, tak pokud jde o eh, vlastní umístění. Někdy řešíme také policejní eh, přítomnost v, v táboře. Pozorovatelé OSN jsou přítomni a dělají všechno, co je v jejich silách pro řešení každodenních problémů. Výhoda spočívá eh, v tom, že UNHCR je do toho zapojena, to znamená, že to je takové to ucho jehly, kterým je možno se dostat do zahraničí. A kromě toho je důležité, že několik hodin denně jsou tam pozorovatelé za OSN a je možno je 24 eh, čtyři hodin denně kontaktovat. A už skutečně skončím. Chci říci, že e, to není pouze záležitostí OSN, ale musím říci, že je to také v bezprostřední blízkosti velvyslanectví, která jsou vzdálená pouze 30 minut e, jízdy od toho místa v Bagdádu. E, skutečně se to snažíme monitorovat velmi přesně a já vám děkuji za pozornost, pane předsedo. Eh, děkuji. Eh, vy jste tady předtím eh, zmínil naši kolegyni Janu, se kterou jsem telefonoval před dvěmi dny a chtěl bych vás informovat. Je to paní Hybášková a je, myslím, s šesti lidmi v nějakém malém konvoji na někde uvnitř velvyslanectví a ty podmínky tam nejsou dostatečně eh, dané pro práci a to je věc, o které bychom měli hovořit eh, i s těmi, kteří jsou zodpovědní za ESVČ. Jinak mi připadá skvělé, eh, že paní Hybášková plní tuto úlohu za těchto podmínek. To je opravdu obdivuhodné, více než obdivuhodné a Možná, že bychom to tady mohli eh, zdůraznit a mohli bychom říci, že to bereme za náš úkol eh, toto vlastně napravit. Slovo dám kolegovi Stevensovi, aby se vyjádřil. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jsem byl pozván, abych promluvil o tomto důležitém tématu. Chtěl bych děkovat panu eh, Koblerovi i panu Fridovi eh, za to, eh, že jsou dnes mezi námi a že nám podávají aktuální informace o situaci v Iráku a v táboře Ashraf. Včera jsem byl na schůzce se dvěmi členy úřadu premiéra Malekyho, kteří byli tady v Bruselu a hovořil jsem s nimi o zhoršující se situaci Eh, která, jak se zdá, eh, teď, teď to vypadá jako, že to je opakování toho původní, té původní spoury, zdá se, že to opět pokračuje. Eh, byl jsem minulý rok také v Pakdádu s Marie Maurem a panem Kačinem a Johnem Montalto. Když jsme tam byli, tak nám bylo řečeno, že USA se stahují a byl tady velmi malý přístup k pitné vodě všude v zemi, vzdělávání bylo velmi omezené, infrastruktura mm, byla na pokrani eh, naprostého selhání a celá země byla ve špatném stavu. Ovšem včera mi bylo řečeno, že situace se nezlepšila navzdory skutečnosti, že příjmy z ropy eh, teď eh, jsou mimořádně vysoké. Ovšem na eh, mezinárodním žebříčku eh, se eh, Irán nachází po Somálsku mezi těmi nejhoršími zeměmi, pokud jde o korupci. Je opravdu ostudné, že to tak je, že je tady nedostatek dobrého řízení v této země. Je to velká škoda. Zdá se, že to vede k sektářskému násilí a Musím navázat na to, co jste říkal o Janě Hybáškové, naše dřívější kolegyně. Tam opravdu odvádí eh, úžasnou práci, ovšem ve strašné situaci v pronajaté kanceláři na britském velvyslanectví. Uh, Nikdo z nás by v takových podmínkách pracovat nechtěl, to vás mohu ujistit, má pouze šest kolegů a dříve během diskuze eh, dnes ve výboru jsme slyšeli, eh, že SVČ má své zastoupení na, zemí, eh, na místech, jako je Barbados a tam je opravdu mnoho diplomatů. A s ohledem na to si myslím, že to opravdu není dobrá situace a odkazuje na to, co říkal pan Kambler. Musíme tam vyslat více lidí a je potřeba, aby měli lepší podmínky, lepší eh, kancelář. A teď k otázce táboru Ashraf. Protože já jsem také v neustálém eh, kontaktu s Patricí Lambarkosek eh, komise a děkuji Martinovi Koblerovi za to, že je s námi ve velmi těsném kontaktu a jsou tady také lidé v táboru Ashraf. Eh, je tam asi 1190 eh, eh, lidí, kteří se přesunuli do tábora Liberty. Situace nedávných transportů, kde, byly přesunuty, kde, kde bylo přesunuto asi 400 lidí a měli se přesunout během největších oslav v Iránu za celý rok a to bylo velice problematické, ale přesto eh, vedení chtělo eh, spolupracovat a souhlasili s tím, že tady budou převezeni. Ale jak řekl Martin, tak tyto transporty trvají asi 50 hodin a musí si všichni vzít, eh, prohledat všechny osobní eh, věci a dát otisky prstů a tak dále. A když se potom eh, dostanou na místo určení, tak, tak potom museli v autobuse sedět dalších 6 hodin, nemohli jít ani na toaletu a jeden z Iránců Pan Mostofien, kterému bylo 45 let, zemřel na srdeční uh, atak. Bylo to uh, stresem kvůli tomuto celému procesu, jak říkal lékař. A já si myslím, že to je velice politá, politování hodné. Mnoho lidí mi říká, proč tedy irácká vláda, když chce vyčistit tábor Ashraf a chce, aby eh, MEK eh, opustili eh, Irák, tak proč není umožněno, aby byli poblíž Ašrafu? Proč je tento nesmyslný přesun do tohoto místa těsného tábora Liberty? proč ta infrastruktura v táboře Liberty je nedostatečná pro těch 12 lidí, kteří tam v tuto chvíli jsou a e, bude tam přinuceno žít dalších 300 lidí. My jsme byli ujištěni, že toto bude jenom dočasný přechodný tábor, kde budou pouze několik měsíců a není nám je řečeno, e, že e, v rámci UNCHR tam bylo řečeno, že eh, tady eh, bude eh, proces vyřizování jedné osoby za den. To znamená, že pokud je o těch 300 lidí, tak to bude trvat rok, než všichni přijdou na řadu. Takže to opravdu není dostatečné, aby ti lidé tady žili tak dlouhou dobu. A to opravdu porušuje memorandum porozumění, které bylo podepsáno iráckou vládou toto memorandum bylo porušeno i dalším způsobem, protože nám bylo řečeno, že tito lidé budou mít eh, všechny náležitosti, eh, které může mít běžný občan Iráku, ale nakonec jim to bylo odepřeno. Nemohou mít stavební materiál, bylo řečeno, že se bude, že bude postaráno, že se budou moci starat o infrastrukturu eh, v tomto táboře, ale oni nesmí mít sebou nástroje ani stavební materiál, takže ta infrastruktura nemůže být opravená a ti, kdo monitorují tuto situaci a zaznamenávají všechny tyto stížnosti, eh, tak to je samozřejmě dobré, že tam máme tyto možnosti, ale když my potom apelujeme na iráckou vládu, tak ona nic nedělá. Minulý týden mi poslali seznam s 59 stížnostmi a žádná, eh, na žádnou irácká vláda nereagovala a dostal jsem také různé petici, dostal jsem petici, kde bylo 800 eh, lidí podepsáno, kteří původně byli přesunuti do tohoto tábora a oni všichni usilovali o to, žádali o to, aby jsme nedovolili přísun dalších nových lidí, protože ta infrastruktura zatím není dostatečná, není dostatek dodávky vody eh, ani kanalizace a není tam dostatek eh, budov pro to, aby tam ti lidé mohli žít zdravě, především pokud tam budou muset díl, eh, dél, žít delší období. A závěrem chci říci, že plně chápu, eh, že Každý den jsou tam eh, ranní schůze, kde eh, se předávají tyto stížnosti irácké vládě, tak, jsem, tak mi to bylo řečeno. A tyto schůze eh, vede důstojník Sadek, který byl jeden z lídrů dvou masakrů v červenci 2009 a v dubnu minulého roku. A on provádí eh, tyto ranní schůze, setkání a on byl jedním z vůdců těch dvou masakrů, takže jistě pochopíte, že nemá eh, žádné sympatie pro tyto stížnosti. Eh, a to je zatím 59 stížností. Tedy ta situace opravdu není dobrá nikdo z nás se z toho necítí eh, dobře a já musím říci Martinu Koblerovi, že eh, velmi eh, s vámi soucítím s ohledem na celou tu situaci. Já vím, že je to velice tvrdé, to, co tam, nebo že stačí řešit ten ašraf, že to samo o sobě je velice obtížné a vy ještě musíte řešit ty další věci, ale my musíme vyřešit tuto situaci a překážkou je irácká vláda sama o sobě. OSN na ně musí vyvíjet tlak, tak aby začali více spolupracovat. Děkuji. Uh, Mr. Mauro, raportu. Děkuji a nyní pan zpravodaj, pan Mauro, ale musím říct, že máme velké spoždění, nemáme moc času, to znamená, že bych byl velmi rád, kdyby se kolegové omezili pouze na dvě minuty. A pan Mauro, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo dodržím přidělený čas. Mám otázky na pana Koblera. Týká se to tří specifických věcí, pokud jde o pravomoci OSN v rámci iráckého prostoru. Jaká je strategie pro usmíření mezi sunity a šíty, kterou podporuje OSN? marginalizace sunitů v eh, tomto prostoru iráckém vede samozřejmě k následkům, které znásobují eh, počty teroristických akcí a v takovém městě jako Bagdád to vytváří skutečně předěl. Druhá otázka. Máte pocit, že by mohlo dojít k humanitární krizi v souvislosti s tím, jak se zhoršuje situace v Sýrii. Je možno představit si situaci, že iráčtí uprchlíci, kteří jsou v Syrii po tisícovkách, by se mohli vracet do Iráku eh, ve velmi tedy naléhavé eh, situaci, což by samozřejmě mělo katastrofické následky. A co byste v takovém případě dělali? Za třetí, nechci vytvářet samozřejmě žádné politické. Mm, diplomatické a politické problémy mezi EU a OSN. Nicméně Evropa, pokud je o Irák, nebyla jednotná, to trvá již dlouhou dobu. Eh, museli jsme čelit krizi s velmi odlišnými stanovisky a proto ten výsledek nebyl nějak pozitivní pokud tedy existuje místo, kde bychom měli skutečně mít společnou politiku za EU, pak je to v Iráku. Nemyslíte si, že skutečně e, tady ta přítomnost Evropy je velmi poddimenzovaná, pokud je o očekávání. Nemyslíte si, že by bylo nutné, aby Evropa byla zastoupena více? Uh, Velice děkuji. A nyní pan Denfried, prosím. Paní Denfried. Děkuji. Americké zájmy Eh, v tomto táboře jsou humanitární povahy. To znamená, že nám jde o to, o, aby lidé byli bezpečně přesunuti z tábora Ashraf do tábora Liberty a aby následně byli eh, přesunuti z tábora Liberty ven z Iráku. My eh, tuto, tento zájem nesledujeme pouze jednostranně, za nás nebo dvoustraně s iráckou vládou, ale e, také za spolupráce e, s OSN pravidelně. Tábor navštěvujeme, je nám tedy známo, jak vypadají podmínky na místě. Určitě by ty podmínky mohly být lepší, ale zdaleka nejsou ty podmínky tak špatné, jak někdy slýcháváme. Klíčem úspěchu ovšem Nebude to, že naše energie budeme, nebo že naši energii budeme investovat do diskuzí o tomto táboře, respektive do konvojů, které jedou, jezdí mezi táborem Ashraf a táborem Liberty. Jde o to, abychom co možná nejrychleji přesunuli lidi, obyvatelé toho tábora eh, ven z Iráku přes tábor Liberty. Tento proces probíhá. Jak správně řekl pan Stevenson, ten proces probíhá poměrně pomalu a je velmi důležité, aby obyvatelé tábora Liberty plně spolupracovali s UNHCR. Radou OSN pro uprchlíky. Nicméně ten proces nebude úspěšný, pokud vlády Evropě i ve Spojených státech a také v dalších oblastech další vlády eh, nesplní svoje, svůj úkol eh, v rámci procesu přesídlení. To je klíčová věc musíme pomoci UNHCR, tak aby lidé nezůstávali v táboře Liberty. A já se těším na diskuzi se zástupci UNHCR v pátek v Ženevě, tak abychom zhodnotili, kde se nacházíme a jaké jsou potřebné kroky, které musíme následně uh, uh, uskutečnit. A nyní pan Mingarelli, prosím. Ano, děkuji. Bylo tady řečeno, že Evropa má určité nedostatky v této oblasti, ale samozřejmě se snaží podpořit demokratický přechod ty překážky jsou četné, regionální situace není úplně nejpříznivější. Někteří poslanci zaznamenali, že tam nejsme dostatečně zastoupeni. Je to jistě pravda, ale snažíme se posilovat naši účast v Bagdádu. I v souvislosti samozřejmě s rozpočtovými omezeními, která máme, snažíme se utvařit, vytvářet skutečně pevné bilaterální svazky. Podpis teď by měl nastat opravdu v nejbližších týdnech. Eh, podpis dohody, která by nám poskytla skutečně právní základ, jenž nám v současné chvíli chybí, abychom měli skutečně solidní a stabilní vztahy. Bude-li podepsána tato dohoda, pak budeme mít skutečně příležitost k tomu, abychom měli lepší vztahy, abychom mohli konat pravidelná setkání na veškerých úrovních hierarchické, funkční, mezi experty, aby skutečně ten vztah tedy byl založen na pevné bázi a učiníme vše proto, aby dohoda byla podepsána co nejdříve. Zároveň tedy bylo podepsáno memorandum teď před několika měsíci. Pan komisař Ettinger a ministr pro energetiku Iráku podepsali tedy toto memorandum, které nám umožňuje rozvíjet vztahy v oblasti, která je samozřejmě velkým příslibem pro obě strany. Doufáme, že summit eh, Arabské ligy, který se bude konat příští týden v Bagdádu, skutečně proběhne. Tento summit by měl umožnit Iráku, aby skutečně nadále sehrával mezinárodní úlohu, kterou hrál v uplynulém období a máme i tedy program pomoci, který je sice omezen, ale který je dosti žádostivý z hlediska technické pomoci abychom podpořili správnou tedy formu vlády a řízení, abychom napomohli budování institucí v eh, klíčových oblastech, pokud je o irácký stát. Máme také v úmyslu napomáhat tedy existenci právního státu a lidských práv. Pokud je o Ašraf, Máme pravidelné kontakty se všemi poslanci, zejména s panem Stevensonem, který se velmi tedy bedlivě zabývá touto otázkou. Vysoká představitelka pravidelně apeluje na ministry zahraničních věcí, aby v rámci tedy toho přemysťování, který vede UNHCR, byli členové tedy EU skutečně náležitě zastoupeni a také jsme neustále ve spojení s našimi americkými kolegy a podporujeme úsilí OSN, zejména my mimořádnou práci, kterou vede pan Martin Kobler za nesmírně obtížných podmínek. Děkuji vám. Děkuji. Máme na seznamu 10 poslanců a kromě toho musíme probrat ještě jedno velmi důležité téma. To znamená, že pokud to chcete stihnout, tak já na vás apeluji, abyste se omezili na minutu a abyste spíše eh, kladli otázky spíše, než eh, předkládali komentáře, jinak budete eh, přerušení. Prosím, paní de Kaiser. Pane předsedo, k tomuto bodu si myslím, že potřebujeme více než 10 eh, minut, jinak to nemůžeme skutečně probrat. Uvidíme. Pokud se budeme držet těch deseti minut, tak to zvládneme. Já jsem se samozřejmě dostal do té situace průběhu jednání a budu uh, činit všechno, co je v mých silách. Jde o to, abyste to rozhodl, protože za to zodpovídáte. Eh, není to vaše Eh, chyba. Prosím, eh, držte se jedné minuty. Položte otázku během minuty. Dobře, takže pan Salafranka. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem si přečetl zprávu, vím o úsilí OSN, Já vím také o té dohodě, kterou podepíšeme s Irákem, vím o specifických aspektech tohoto spisu a chtěl bych něco říct si k tomu, jak to vypadá v táborech Liberty a Šraf. Podpořit úsilí samozřejmě je důležité, ale úsilí musí skutečně vést ke krokům, které budou pevně zakotveny, které umožní, abychom zabránili událostem, o kterých hovořil pan Stevenson a které jsou skutečně velmi politováníhodné. Jsou zde ve hře otázky lidských práv, to není tedy jenom o vymezování pravomocí. Nesmíme skutečně si zde zakrývat tvář. Musíme si uvědomit, že je třeba se dostat z této situace. Už došlo k jednomu eh, hromadnému zabíjení. Ti lidé jsou nesmírně ohroženi, jejich situace je opravdu velmi tedy naléhavá. Pane Koblere, skutečně žádám o to, abyste vynaložili co největší možné úsilí ve spojení s vysokou představitelkou, abychom rychle našli rozumné řešení a spravedlivé řešení, které přihlédne k právům těchto občanů, těchto uprchlíků. Děkuji. Nyní paní Gomez na minutu. Ráda bych poděkovala panu Koblerovi za úvod za to, že nám tady zasadil do celé té situace v Iráku a co bychom jako Evropská unie měli dělat. Já jsem v roce 2009 eh, byla spravodajkou, která se eh, pro zprávu, která se snažila překonat problémy v Iráku a musím říct si, že s ním naprosto souhlasím. Já si myslím, že bychom měli soustředit mnohem větší pozornost na vytváření vztahu s Irákem to vyžaduje velkou pozornost. Neměli bychom se soustředit na jednu jedinou otázku, byť je to samozřejmě velmi důležité. Já souhlasím s tím, že je to důležitá otázka, ten přesun, to přesídlení a e, situace obyvatel tábora Al-Ashraf. Já vím, že je to velmi citlivá záležitost jako zpravodajka pro otázku Irák, Iráku jsem to zjistila a je to důležité také pro Iráčany samotné. Já si myslím, že bychom eh, si měli uvědomit, že nemáme co dočinění s normálními eh, uprchlíky. Jsou to eh, militantní skupiny, musíme ctít jejich lidská práva, ale zároveň si musíme uvědomit, že mají velmi, velmi militantní postoj a proto tedy není možno, aby jejich rodinní příslušníci je kontaktovali uvnitř tábora. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na to, co říkal pan velvyslanec Danfrey. To znamená, že bychom měli vytvářet tlak na naše vlády, aby umožnili, aby přesun těchto lidí byl co možná nejrychlejší, protože jinak nevyřešíme celý problém eh, eh, tábora Al-Ashraf a na, nyní tady tábora Liberty. Děkujeme vám a nyní paní Lochbíler, prosím. Děkuji, paní předsedo. Máte pouze jednu minutu. Děkuji a děkuji také panu Koblerovi za to, že tak dopodrobna vylíčil jeho práci za prvé nevyřešené problémy v oblasti lidských práv, o kterých jste hovořil. Ptám se, do jaké míry už pokročilo, pokročilo vytvoření nezávislých institucí a jak vypadá situace ve věznicích, protože neustále hovoříme a slyšíme o mučení. Pokud je o tábor Al-Ashraf, tak tomu mám jednu konkrétní otázku. Existují tu už nabídky konkrétních členských států Evropské unie, pokud jde o přijetí uprchlíků z tábora Al-Ashraf, respektive uprchlíků z tábora Liberty. Prosím. Děkuji. A nyní pan Landsbergis, prosím. Thank you, Chairman. I'm going directly to question. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. Jaký byl zájem irácké vlády? Protože my předpokládáme tedy, že to je vláda a suverénní země, uzavřít a potom zničit tábor Ašraf nebo nemohli by mít eh, statut uprchlíka a i potom žít v tomto táboře Ašraf a odsud by potom byli přemístěváni do třetích zemí? Jaký je tady rozdíl mezi současné eh, životní, eh, mezi současnou životní situací Iráňanů, kteří jsou bez přístřeší, byli přesunuti eh, z tábora eh, až, eh, do tábora Liberty ve srovnání s vězením a velmi nepřátelským prostředím vězení. A další otázka. Máte nějakou představu nebo jsou tady úvahy o změně tábora Liberty, které je vlast, který je vlastně vězením na něco vhodnějšího. Pan Higgins, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo je tady jeden z těch problémů v tom, že eh, jaký je tady postoj USA, jsou považováni za teroristickou organizaci a to také vedlo k masakru v květnu 2009 a v dubnu 2011. Mohl bych se zeptat, jaké máte záruky k tomu, že jakmile všichni tito rezidenti budou přesunuti, že nejde k tomu, co se stalo v roce 2009 a 2011? Eh, my eh, si možná můžeme říct, že to funguje, ten přesun, ale pravda je, že jakmile budou přesunuti, tak možná dojde k dalšímu útoku a ten problém tam bude opět. A poslední věc, nesouhlasili byste s tím, že eh, ta nová metoda, jak tady o tom hovořil pan Vidal Quadras a další, nemyslíte si, že by bylo možné zajistit, že tam, nebo byly tam záruky nebo bylo nám slíbeno, že tam bude vytvořena elektrická struktura, elektřina a všechny infrastruktury, které jsou potřebné, ale nic se nestalo. Můžete nám dát nějakou za ruku? Paní de Kaiser. Vážený pane předsedo, atentáty, ke kterým došlo včera, těm se přihlásila Al-Qaida. 50 mrtvých. A já bych chtěla vědět, omlouvám se za svou neznalost, ale v boji proti al qaidě na kterých se podílejí zpravodajské služby, předpokládám ve velkém rozsahu. Kdo skutečně ten boj vede a e, se může irácká vláda spolehnout na to, že tedy skutečně zde má nějakou oporu. Jak to vypadá s Američany, s OSN v této situaci? Samozřejmě, že je to velmi znepokojivé a bylo řečeno, že Irák je tak blízký soused eh, Sýrie a když vidíme, co se dnes děje v Sýrii, tak eh, samozřejmě musíme být znepokojeni z hlediska teroristických akcí. Můžete mi prosím k tomu něco říci? Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Paní Brepot? Dank u wel, eh, voorzitter. Ik had graag een vraag gesteld. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych měla otázku Víte, že Irák je jeden ze zemí, kde máme asi nejvíce případů trestů smrti v průběhu posledních šesti let podle tedy údajů Amnesty International více jak 300 lidí bylo odsouzeno a popraveno. Jak to vypadá s politikou OSN, pokud jde o trest smrti v Iráku? Co děláte proto, abyste přesvědčili Iráčany o nutnosti aby ratifikovali tedy pravidla z roku 2005. Ta otázka ratifikace byla vznesena, ale do posud ní nedošlo. A teď pokud jde o násilné akce, které jsou dány genderovými problémy, například tedy domácí násilí a podobně, co dělají irácké úřady, mm, vystupují zde nějakým způsobem. A pokud jde o menšinové skupiny, ty mají skutečně velké problémy. Můžete nám říci, co tedy dělá OSN pro menšiny? Pan Kalam, eh, děkuji. Chtěl bych říct, že si velice cením vašeho úsilí, a pane Eh, Frita, pane Koblere. Teď jsme ovšem ve eh, velmi obtížné situaci. Je to nouzová situace, která se ovšem vytváří do určité míry umělé, protože je tady více než jeden měsíc na transfer těchto lidí a pouze jedna třetina z nich byla eh, přepravena. Asi sto z nich už poskytlo výpovědi a to je problém, který musíme vyřešit. A potom je tady také tlak iránského režimu, je tady uh, teroristické, eh, teroristický diktátorský režim a mě by zajímalo, jestli tito lidé mají přímý přístup eh, k zdravotním službám, protože se zdá, že to je jedna z nejnalahavějších otázek. A potom samozřejmě plně podporuji to, že všichni účastníci volají, eh, aby eh, členské státy Evropské unie otevřely své hranice a přijali tyto uprchlíci. Děkuji, pan Petrle. Děkuji. Eh, některé z otázek, které jsem chtěl položit, už byly položeny a já si ještě kladu otázku, jestli by, nebo jestli nebylo možné ten seznam připravit již předem. Nebylo možné to udělat už v tom eh, předchozím táboru. Já zkrátka nemůžu pochopit, jak je možné, že za tuto dlouhou dobu tento seznam nebyl připraven. Možná nemůžeme mít vliv na definitivní nebo závěrečné řešení, ale bez pochyby můžeme něco ovlivnit v tom, jak zajistit humanitární podmínky, nebo že k tomu můžeme něco říci. Je zvláštní, že ta situace nezlepšuje podle informací a já doufám, že tato otázka bude vyřešena také s pomocí eh, zasedání v Ženevě pro eh, evropské poslance je to opravdu frustrující, protože už po dlouhá léta diskutujeme o stejných problémech a myslíme si, nebo doufáme, že se nám konečně podaří udělat další krok. Další řečník, děkuji pane předsedo, děkuji pane Kobler, děkujeme vám za informace, které jste nám poskytli. Myslím si, že lidé, kteří žijí v táboře Ashraf anebo táboře Liberty nyní, si zaslouží důstojné zacházení, rozumné zacházení bez ohledu na jejich status. To je eh, minimum, eh, o kterém tady můžeme hovořit a plně podporuji to, co říkal pan Stevenson, pokud jde o hodnocení situace v zemi a opatření, která by měla být přijata, kde bychom tedy měli zabránit eh, komplikování situace těchto lidí. Já mám otázku, ale chtěl bych eh, využít eh, to, že je mezi námi pan Kábler a chtěl bych apelovat na to stejné, co řekl pan Franka. My víme, že máte širokou škálu aktivit a máte omezené možnosti, pokud jde o tábor Ashraf, ale prosím, využijte je plně, abyste pomohli těmto lidem, protože eh, já jsem si téměř, nebo Nevím, jestli se děje něco, co pomůže tu situaci vylepšit. Děkuji, pan Van Dalen. Já si myslím, že eh, téměř všichni se shodneme na tom, že situace eh, v obou táborech musí být vylepšena a OSN a EU eh, by k tomu měli přistupovat zodpovědně. Já bych se chtěla zeptat, jaké konkrétní kroky k tomu chcete podniknout. Nizozemští poslanci eh, požadovali po ministru eh, mm, zahraničních věcí Nizozemska, aby vyzval tyto uprchlíky, eh, aby mm, mohli být přijati u nás a já doufám, že ostatní ministři z jiných členských států udělají to stejné. Děkuji a teď dám slovo panu Koblerovi. So I try to be very brief. Pokusím se být co možná nejstručnější. Začnu nejprve těmi otázkami, které se netýkají tábora Al-Ashraf a potom se dostanu k těm dalším. Zazněla otázka, co jako eh, spojené národy děláme pro smíření v rámci politického procesu. Ano, eh, sunité tady jsou eh, někdy marginalizováni. Máme tu tři argumenty, které neustále říkáme všem kontaktním partnerům. Za prvé máme inkluzivní proces, který se snaží zahrnout všechny skupiny obyvatelstva, šíty, sunity i kurdy. Nechceme nikoho vylučovat a marginalizovat. Je to inkluzivní proces. Za druhé, bojkot e, v této situaci, jak se stalo v parlamentu, to samozřejmě nebyla správná myšlenka, protože všichni, kdo eh, vejdou ven, musí mít možnost se vrátit a samozřejmě, že vždycky záleží na konkrétních eh, okolnostech. Třetí bod. Otázka transparentnosti. Ať už se stane cokoliv, mělo by to být transparentní. Pokud se sejdou Eh, jednotlivé skupiny, kurdové, eh, šíté, sunité a domluví se na nějaké cestovní mapě, tak by měla být dodržována dvě další věci v této souvislosti. Federální rada. Ústava velmi jasně formuluje, že by měl mít parlament druhou komoru, nicméně druhá komora neexistuje. E, zatím nebyl přijat zákon o federální radě, to znamená, že OSN se velmi snaží soustředit právě na tu druhou komoru parlamentu, protože sunnická vláda má e, takovou tendenci e, rozpoltit vládu a získat tady podobný statut jako Kurdistán a to je samozřejmě obtížné. Jakmile budeme mít druhou eh, komoru, kde guvernéři budou mít slovo a eh, rozhodovací pravomoc, tak eh, to bude napomáhat regionalizaci a to je velmi dobré. My to říkáme všem zúčastněným stranám, ale říkáme to také veřejně a to nás samozřejmě někdy staví do obtížné situace ale my jsme tak odvážní, že tak činíme. Druhá věc, humanitární krize v Sýrii. V tuto chvíli e, ne, nezažíváme to, že by do Iráku přicházely vlny uprchlíků ze Sýrie. E, jedná se o 700 až 800 tisíc Iračanů, kteří žijí v, Syra, v Sýrii a budou mít šanci se vrátit. Já jsem zároveň koordinátor eh, všech aktivit OSN mm, programů eh, v rámci UNHCR a je to samozřejmě otázka, kterou neustále pokládám eh, kolegům. Co s Kurdy v Sýrii? očekáváme, že se vrátí tyto uprchlíci. Samozřejmě, že s ministrem pro přesídlené osoby a migraci jsme ochotni ty uprchlíky přijmout, nicméně zatím k tomu přílivu uprchlíků nedochází. Je tu zhruba 6 eh, syrských Kurdů, eh, kteří eh, přišli do Kurdistánu. Přijel jsem právě od tamtuť, to znamená, že tu situaci znám, ale musím říci, že to je dimenze Eh, mnohem menší, nejsou to vlny uprchlíků. Eh, takže tu situaci pozorujeme, monitorujeme, jsme na to připraveni. V případě, že by ty přílivy uprchlíků začaly putovat, eh, tak se tomu budeme věnovat. Další otázka. Celý klastr nebo celá škála lidských práv. My velmi pregnantně zvedá, pozvedáme svůj hlas, pokud jde o porušování lidských práv. Dáváme vládě jasně najevo, že je potřeba zrušit trest smrti. Je tu jasná politika OSN, je tu dokonce moratorium e, o trestu smrti. E, snažíme se tedy dospět k nějakému řešení, tak aby to byl právní režim, který nebude trestní, trest smrti povolovat. Zatím to máme tady moratorium. A my jsme dali premiérovi samotnému a všem dalším, eh, to znamená ministrovi pro eh, humanitární záležitosti najevo, že eh, tedy nesouhlasíme s trestem smrti, využíváme k tomu i nevládní organizace a byli bychom rádi, kdyby tedy bylo schváleno moratorium o trestu smrti, kdyby bylo implementováno. Rada pro lidská práva tady bude hrát velmi důležitou roli, byť tady zatím neexistuje. Je to výbor složený z expertů v parlamentu, v, v Erácké radě zástupců. Zatím tedy vybírají eh, komisaře, mm, nezávislou komisi pro lidská práva, ale musím říci, že ten proces je velmi veřejný. Já jsem tam byl minulý týden společně s komisaři a eh, s experty pro lidská práva. Eh, ti lidé sedí u stolu já jsem se také setkala se předsedou parlamentu. Musím říci, že ten eh, časový plán, ten program nebyl úplně jasný, ale v každém případě jsme dali jasně najevo, že je to velmi důležitá záležitost. A to ne pouze pro mezinárodní společenství, které reprezentuji já, ale také pro nevládní organizace v Iráku. A také pro obyvatele Iráku je velmi důležité, aby tady byla nezávislá komise pro lidská práva, která bude co možná nejrychleji zvolena. Kromě toho jsou tu eh, také nevládní organizace, které byly zapojeny do toho procesu vybírání nezávislé komise pro lidská práva, jsou tedy u toho, o stolu, to, u toho stolu. To znamená, že ten proces je co možná nejtransparentnější. Ta volba je poměrně transparentní. Je to tady na dobré cestě, ale samozřejmě, že tu jsou i další limity, další omezení, jak si určitě umíte představit, ale my trváme na tom, že ten proces musí být eh, transparentní, profesionální, že tady potřebujeme nezávislou komisi pro lidská práva. To je ta velmi důležitá věc, protože také potřebujeme, aby to bylo z finančního hlediska eh, proveditelné a eh, aby to byl jasný proces volby těch komisařů. Máme přístup do eh, vězeň, věznic, takřka do všech věznic. Musím potvrdit, že mučení a korupce je problém přiznání nejsou získávána pouze mučením, ale někdy také úplatky. To je poměrně rozšířený problém. My se nebojíme to říkat veřejně. Další zpráva o lidských právech eh, z OSN bude tedy zveřejněna, bude prezentována veřejně a pravděpodobně se nebude příliš líbit mnoha lidem v Iráku. Eh, bude to eh, tedy v Dubnu, zveřejněno v Dubnu. A nyní otázka, kdo zodpovídá za tyto útoky. Ta otázka eh, je, má jednoduchou odpověď, jsou to Iráčané. Nyní za odpovědnost, nebo za bezpečnost Iráku zodpovídají pouze Iráčané ta zodpovědnost už byla přesunuta. Pokud to srovnám se situací před eh, dvěma lety, kdy jsem byl německým velvyslancem v Iráku, tak musím říct, že nyní je ta situace mnohem lepší. Eh, síly v Iráku jsou mnohem disciplinovanější. Samozřejmě, že eh, možnost zlepšit se je to vždycky, ale je to mnohem lepší, než to bylo před dvěma lety. Chtěl jsem tady jasně říci, že e, každý teroristický útok je zbytečný, nicméně to násilí, které jsme zažili včera, e, bylo mimořádné a e, musím si uvědomit, že poslední násilí, které jsme zažili, bylo 23. února. Ta situace se tedy zlepšuje a je tu tendence k tomu, že to násilí nebude tak intenzivní. A nyní tedy eh, k táboru Al-Ashraf a k otázkám, které se ho týkaly. Eh, já si myslím, že k žádné vraždě v tom táboře nedošlo. To eh, musím říct naprosto jasně. Nedošlo k vraždě, bohužel došlo ke ztrátě na životech zítr, včera ráno, poté co došlo ke třetímu přesunu. Jeden z obyvatel tábora Al-Ashraf utrpěl srdeční příhodu. Nicméně 8. března zemřel také jeden muž v táboře Al-Ashraf. Eh, lékařská péče je eh, v táboře Liberty mnohem lepší než v táboře eh, Al-Ashraf. Já každý den sleduji příslušné monitorovací zprávy a musím říci, že každý den jsou lidé hospitalizováni z tábora Liberty, to znamená, že to funguje poměrně dobře. A nyní infrastruktura. Rád bych vás upozornil na určité záležitosti, nebudu tedy hovořit podrobně, ale rád bych vás upozornil na eh, skutečnost, že ten tábor byl určen pro 5500 amerických vojáků. V tuto chvíli do Eh, je to tak, že voda, dodávky vody byly v pořádku. Kanalizace byla v pořádku a já si myslím, že eh, to určitě bude stačit i na 800 lidí. Experti u NHCR tam eh, šli, prohlédli si to a řekli, že v první sekci mohou potvrdit podmínky pro 800 lidí. Možná, že problémy vznikají někdy v, ned- eh, v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany obyvatelů tábora. Nejsou, ti obyvatele nejsou vždycky ochotní spolupracovat eh, s iráckou vládou. To je někdy trochu problém. Eh, nicméně naši pozorovatelé to velmi pečlivě monitorují a já dostávám každý den zprávu o tom, co se děje. S infrastrukturami tedy žádné potíže nebo obavy nedělá. Nicméně eh, je to tak, že eh, v tuto chvíli nastává eh, období veder, budeme potřebovat klimatizaci a je to velmi náročné. Pokud jde o osobní věci, tak ten pomalý proces je dán především tím, že lidé sebou mají mnoho věcí. Já bych se myslel, že jedna osoba potřebuje jeden spacák a ne pět spacáků. Nicméně eh, lidé eh, si sebou brali například pouliční lampy a eh, další věci. Eh, skutečně mělo by se jednat pouze o osobní zavazadla, o osobní věci, ne o stavební materiál a ty osobní věci by měly být přiměřené množství. A já si myslím, že eh, nám nezbývá než doufat, že všechno eh, bude postupovat lépe, pokud každý bude mít lepší představu o tom, co to jsou osobní věci. To znamená, že já doufám, že se nám eh, tady dostane lepší spolupráce. Eh, <clears throat> nicméně si myslím, že potřebujeme jednoznačná pravidla, která nějakým způsobem omezí ty osobní věci na eh, míru rozumnou. Obyvatele Eh, táboru Al-Ashraf eh, neměli eh, tedy jídelnu nebo stravovací zařízení, která by byla naprosto moderní. Já jsem to dával zas a znova najevo, že tu je moderní zařízení pro stravování obyvatelů se automaty na zmrzlinu a tak dále a že by obyvatelé toho tábora měli toto stravovací zařízení využívat. Kromě toho je tu skutečná klinika, kde jsou iráčtí doktoři, lékaři, ale někdy je to tak, že ti eh, lékaři nemají příslušnou eh, licenci. Proto, eh, to znamená, že irácká vláda nechce jiné lékaře než ty lékaře irácky, z Iráku. Já jsem neustále pokládal podobné otázky, nicméně, eh, když jsem převzal toto téma, tak eh, irácká vláda nejprve neuznávala UNHCR. Veškeré Veškeří obyvatelé tábora Ashraf eh, požádali o azyl, nicméně nebyli takto uznáni a irácká vláda vůbec neuznávala proces v rámci UNHCR. My jsme o tom museli vyjednávat, nicméně to v táboře Al-Ashraf nebylo možné, eh, protože se počítalo s tím, že ten tábor bude uzavřen. Oni zkrátka neuznávají Eh, obyvatele tábora Liberty, nepovažují je za uprchlíky, neuznávají je v rámci, eh, oni jsou uznáni v rámci UNHCR, ale neuznává irácká vláda. Eh, další otázka se týká vězení a nepřátelských stráží. To nemůžu potvrdit. Ano, samozřejmě není tady svoboda pohybu v tomto táboře a jak už jsem hovořil, eh, jak už jsem říkal, iránská vláda považuje tyto lidi za nelegálně popívající v této zemi, za eh, nelegální eh, cizince a jak tady bylo řečeno, tato organizace je považována za teroristickou organizaci a nás se ptají na to, co dělají evropské země s eh, rezidenty v, v Austrálii nebo jiným, nebo zkrátka, co dělají s takovými eh, cizinci, kteří jsou nelegálně na území určité země. Takže každý z vás si může odpovědět na tuto otázku. Dále. Není eh, tady žádná záruka, pokud jde o elektřinu nebo další věci. Ovšem maximálně se snažíme tento proces ovlivnit, hovořit s vládou, aby splnila své závazky, tak aby tady byla dostatečná infrastruktura a žádná záruka, že tady nedojde k masakru, tak ta neexistuje, ta nepůj, nemůžeme vám nic takového dát. Má, moje politické stanovisko nebo názor je, že irácká vláda chce, aby tito lidé byli mimo její zemi, a um, e, mají je. Um, mají tady um, monitorující pracovníky, mají tady um, e, tady kousek dál také um, ambasádu a náš úřad je 30 až 40 minut Eh, od tohoto tábora, ne, eh, že by se tam musel lítat vrtulníkem nebo něco takového. Takže všechno je pod dohledem. A pokud nedojde k provokacím, tak pravděpodobnost, že dojde eh, k takové události jako v Dubnu, je nízká dokud tady budeme mít eh, mezinárodní dohled, dokud i vy budete monitorovat situaci, protože iránská vláda je odhodlána eh, dát tomuto procesu určitou šanci, ovšem za podmínky, že tábor Ashraf bude do konce dubna uzavřen. A já bych chtěl opravdu apelovat na všechny, na eh, vlády, ale také na osoby eh, z těchto táborů, aby eh, se tady neuchylovali pouze k nějaké rétorice. To situaci nepomůže. Je potřeba zjednodušit ten proces, eh, spolupracovat s monitorujícími zástupci je potřeba eh, tady spolupracovat i s těmi osobami, eh, které nemají rádi, kterým nedůvěřují. Já si myslím, že to je pochopitelné, že tam je tato nedůvěra, ale myslím si, že eh, jediná schudná cesta je cesta dobré vůle a spolupráce. A to potom usnadní i naši práci. Pokud tady budou neustále nějaké útoky na nás, pokud v New York Times budou eh, texty nebo články, které budou útočit na mě nebo na Iráčany, tak to nepomůže. Musíme eh, k tomu přistupovat takto my jsme eh, jako OSN ochotně pouze k mírovému řešení, nejsme připraveni na násilné řešení, to už jsme jasně řekli i eh, těm, kdo sídlí v táboru Al-Ashraf nebo táboru Liberty. Eh, memorandum porozumění si přeje pouze nebo ošetřuje pouze mírové řešení a ne násilné. Přístup k právníkům. Ano, není tady přístup k právníkům, je to také na mém seznamu pro povinnosti nebo pro věci, které musím eh, probrat s iráckou vládou. Říkají, že tam tento přístup k právníkům není, protože tady nejsou eh, žádné případy, nikdo není obviněn z ničeho. Takže eh, když je tady nějaké právní řízení a když někdo bude obviněn, tak samozřejmě budou mít nárok na právníky, ale tady nikdo obviněn není. Eh, z těch, kdo jsou v těchto táborech. Eh, zdravotní péče, to je velký problém a já opravdu povzbuzuji eh, rezidenty tábora Liberty, aby umožnili, aby tady byla klinika v tomto táboře, protože Oni zatím nepřipouští iráckou kliniku na tomto území, oni říkají, že to musí být mimo a tak dále a to je nepřijatelné. Uh, Eh, není to přijatelné z humanitárního pohledu, kde eh, já vás vyzývám, abyste s nimi hovořili, aby umožnili eh, tyto služby na táboře. Jsou tam nějaké ambulance, doktoři, sestry a lidé jsou také transportováni do Bagdádu, kde jsou odborní lékaři. Je tady volná volba i soukromých lékařů, ale já vždy aplikuji, eh, apeluji na to, že je potřeba mít tady lékařskou péči a není dobré, eh, že eh, tady není dovolena irácká klinika v táboře Liberty. Samozřejmě v Aštafu říkají, my máme naše vlastní doktory ale eh, je tady stejný systém jako v každé eh, z vašich zemí. Musí tady být eh, iráčtí lékaři s iráckou licencí, o cizích doktorech, lékařích nikdo neví, odkud přišli, jak jsou vyškoleni, jestli mají nějakou licenci nebo ne. A Irák tady jasně tvrdí, ano, toto je irácké území a každý musí Eh, dodržovat irácká, irácké zákony, takže je potřeba mít i tyto licence. Další řečník. Mám eh, dvě stručné věci. Informace, eh, které má naše vláda, odpovídají tomu, Eh, co říkal pan Kobler. A druhá věc souvisí s otázkou statusu MEK, MEK eh, a MEK je eh, považována za teroristickou organizaci a tento statut se, status se právě mění. V 29. února Paní eh, Clintonová udělala důležité prohlášení v americkém kongresu, řekla, že s ohledem na pokračující úsilí pro přesídlení eh, rezidentů každá spolupráce na úspěšném a mírovém uzavření táboru eh, Ashraf bude klíčová pro další rozhodování týkají se týkající se statutu MEK a zařazení mezi teroristické organizace. Chtěl bych informovat eh, vaše poslance, že toto prohlášení eh, bylo pečlivě zvážené, nebylo náhodné, bylo významné a protože tady dnes objevila tato otázka, tak toto je vlastně na tu otázku nejlepší odpověď, která vysvětluje, v jaké situaci se v tuto chvíli nacházíme. Musím vám poděkovat za všechny tyto informace, za rozpravu a myslím si, že otázka Iráku jako taková je velice tragickou otázkou, především když vidím, jakým způsobem eh, se teď přistupuje k Iráku. V jak eh, západ Eh, vlastně eh, do roku 2012 se na tom podílel a toto je to, ta pozůstalost v podstatě, eh, že se dám svržení, to je dobré, ale to, co jsme dosáhli, to je skutečná katastrofa. Když zvážíme, kolik lidí zahynulo, kolik lidí ještě zahyne, země je rozvrácená, menšiny se dostávají do takovýchto situací. Tento, takovýto výsledek je opravdovou katastrofou. Je to lidská tragédie. A je to velké oslabení západu materiálním i nemateriálním slova smyslu. Je to velmi negativní a mám temný pocit, že Afganistán dopadne stejně. Mám nejasný pocit, že to bude stejné. A e, když to e, vidím e, s číslivýma očima, tak to vidím s hořkostí. To nesouvisí s táborem rách, nebo ne pouze, protože bezpečnost Iránců vychází také z politického pohledu a ten je kritický jejich bezpečnost nemůže nikdo trvale v Iráku zajistit. Bezpečnost eh, lidí z tohoto tábora. Západ tady ten Irák ponechal v tom stavu, v jakém ho ponechal. Už tam nepůsobí a irácká vláda tato také nemůže ovlivnit. Takže proto mám pocit, že toto řešení, které uh, se tady, eh, o které se tady usiluje v této situaci, tedy to, ten přesun, o tom tady hovořil pan Fried a pan Kobler. A já mám pocit, že toto je jediná cesta, jak tyto lidi ochránit, ačkoliv je to samozřejmě tvrdé, ačkoliv je to nepohodlné, protože v tom původním táboře by neměli žádnou šanci. Je to prosté. nikdo z nás je tam nebude moci uh, hájit. Myslím si, že na to bychom se také měli dívat eh, střízlivě. Měli bychom si uvědomit, že se musíme postarat o to, aby tito lidé nalezli budoucnost v různých zemích, eh, které je přijmou a o tom musíme diskutovat i doma, v našich zemích. Uh, o tom, kolik těchto lidí můžeme přijmout. Světové společenství tady může na pomoci, musí na pomoci, protože tito lidé nemají možnost eh, jít do Iránu, pokud chtějí přežít. Nebude možné, aby se někde zřídila eh, v tomto rozsahu podobná kolonie jsou také dobré důvody pro to, aby se to nedělalo. A z tohoto důvodu bych chtěl srdečně poděkovat panu Koblerovi za to, že za těchto obtížných podmínek vykonává svou práci eh, se zástupci OSN, ale i zástupci EU a USA a dalších protože děláte pro tyto lidi to, co je nejsmysluplnější a my bychom to měli mít na paměti jak řečeno, máme tady samozřejmě eh, různé názory na vztah k této skupině, ale je tady jedno nadřazené hledisko a to, eh, že eh, musíme myslet na lidskou stránku. Toho se musíme držet a musíme se dostat na takovou úroveň, kde můžeme dospět k řešení. Děkuji vám velice srdečně a diskuzi o stanovisku paní Veroniky de Kaiser provedeme 27. března, protože bylo velice důležité, abychom tuto diskuzi dovedli ke konci a nepřerušovali ji předčasně. Zítra dopoledne budeme pokračovat hlasováním, budeme hovořit o dalších zprávách, které jsou eh, na pořadu dne a já Eh, budu muset se vší parádou do Lucembursku, protože tam budu hovořit s velkové vodou eh, Lucemburska a s nizozemskou eh, královnou. Musím se účastnit této rozpravy a v takovém případě člověk nemá jinou šanci, než se těšit z toho, že se toho může zúčastnit takové události. Přeji vám pěkný večer. mit dem Großherrn der König, der Präsident des Europäischen Gerichts.